Bene, io penso, welcome to everybody, we, please if you can uh, take... Dobré odpoledne, vítejte všem. Prosím, abyste se posadili. Děkuji komisaři Navračičovi za to, že přišel mezi nás. A děkuji také velvyslancům iniciativy o novém způsobu prezentace Evropy, které za chvíli představím. Teď budu pokračovat italsky, protože máme zde to privilegium hovořit vlastním jazykem, jak se můžete přesvědčit. Všude tady kolem sedí tlumočníci, takže je můžete využít k tomu, abyste mohli hovořit jasněji a také stručněji. Můžeme začít, všichni mají sluchátka. Skvěle. Takže můžeme zahájit toto setkání, na kterém nám velmi záleželo. Kromě toho se organizuje ve velmi významný den, je to Evropský den hudby, proto si myslím, že je velmi vhodné, že hovoříme o způsobu prezentace významu Evropy, kde určitě má i hudba svou roli. Takže v tomto okamžiku zdáváme čest všem hudebníkům, skladatelům a tak dále, bez nichž by Evropa nebyla Evropou. Chci připomenout, že je tady i kolega Lokegard, který byl členem našeho výboru po celou řadu let, teď se někam schoval, už ho vidím. On byl v našem výboru velmi důležitým členem, i když teď se věnuje jiným úkolům. V roce 2013 eh, byl právě on u zrodu tohoto projektu New Narrative for Europe. V roce 2015-16 eh, se z toho stala přípravná akce. A došlo postupně ke změnám. Tady nejde ani tak o kulturní politiku Evropy, ale o širší ambici. Jde o to dát Evropě kulturní perspektivu. Myslím si, že tady bychom měli trošičku změnit hledisko. Nejedná se ani tak o program, jedná se o to, že celá Evropa si uvědomí svou identitu, která spočívá jak v pluralitě, tak i ve společných hodnotách. Evropa může být subjektem, který bude kulturně ovlivňovat celý svět a také bude předávat dalším generacím představu o hodnotách, na nichž je založena Bohužel se zdá, že teď se na to trošku zapomíná, na tyto hodnoty i na solidaritu. Myslím si, že potřebujeme novou relati- rela, realitu i novou narrativu. Nový způsob prezentace. A to je také úkolem této iniciativy. Máme zde kulturní výbor, který se skládá z osob, které se snaží utvářet veřejné mínění v oblasti kultury. V té deklaraci z roku 2013 se říká, že Evropa není jen stav duše, ale je to také politická zodpovědnost, kterou sdílejí občané celého kontinentu. To je podle mě velmi hezká věta. Hovoří se zde o tom, jakou roli musí kultura sehrát v tom, aby se budovala lepší Evropa, ale také jakou roli musí sehrávat v rámci jednotlivých evropských politik. My jsme se rozhodli, že potom pilotní projektu bude následovat přípravná akce na základě výsledků první fáze. Komisař Navračič, kterému tímto děkujeme, zahájil širší diskuzi zaměřenou na nové generace a to je podle nás velmi důležité. Součástí jsou veřejné diskuze jak v členských státech, tak na sociálních sítích. Zapojili se do toho i někteří poslance. A cílem je ověřit eh, nebo zjistit, jaký by mohl být ještě větší dopad a jaké fáze by měly následovat nyní. Připomínáme, že v únoru 2016 byla zahájena tato fáze za účasti studentů z programu Erasmus+, stážistů a tak dále, byla vypracována tato nová filozofie, na níž bude založena tato nová strategie, která má za cíl vytvořit komunitu těchto mladých, kteří se stanou skutečnými protagonisty debaty o Evropě. Takže nebude zde, nebo nepůjde zde jen o veřejnost, o ty, kteří budou pozorovateli diváky, ale o skutečné protagonisty. Tento program se zaměřuje na různé oblasti. Vy k tomu, pane komisaři, jistě ještě dodáte další podrobnosti. A v rámci New Narrative se musíme obracet jak na velké osobnosti, intelektuály, umělce a interprety, nositele evropské kultury, evropské kreativity. Na druhé straně třeba také vytvořit most s novými generacemi, to nám trošičku chybělo. Je na vás, abyste nám o tom řekli. V každém případě já vám v této chvíli poděkuji ještě jednou za to, že jste přišli. Máme zde tedy čtyři vyslance, bohužel mělo jich být šest, ale dva zde nebudou. Nicméně myslím si, že toto zastoupení je velmi široké. Máme zde Patrika Kováče, který je předsedou organizace EU mladých podnikatelů. Potom eh, Michael Kleiber, který, nebo Michal Kleiber, který je bývalým předsedou eh, Polské akademie věd a potom máme Snesku Kvadlik Michalovič, eh, která je generální tajemnicí Europa Nostra. Potom je zde Paul Jardin, velmi známý, skvělý a aktivní generální ředitel centra Bozár krásných umění v Bruselu. Jsme velmi rádi, že je tady, protože není to často, kdy máme panel opravdu na této úrovni. Máme spoustu partnerů, ale velmi málo protagonistů evropské kultury. Máme asi hodinu před sebou a uspořádáme ji takto. Teď na 10 minut dostane slovo pan komisař Navračič, který nám objasní novou fázi této strategie, New Narrative. Potom budeme mít video, které promítneme a potom vystoupí jednotliví vyslanci. A po nich kolegové, kteří se přihlásí o slovo. Pane komisaři, prosím. Thank you very much. Good afternoon, honorable members. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Je mi potěšením, že tady dnes mohu být a jsem rád, že si budeme moct takhle napřímo eh, společně probrat eh, novou fázi New Narrative for Europe. Domníváme se, že toto je skutečně to pravé fórum pro debatu o druhé fázi tohoto projektu, právě protože tato iniciativa vznikla v tomto výboru v roce 2013 jste požádali o projekt, který by Evropu přinesl blíže občanům, který by oblí, eh, oživil ducha Evropy a připomenul nám společné hodnoty, které nás spojují jako občany Evropské unie napříč hranicemi. Tato iniciativa měla nejprve podobu pilotního projektu, eh, Donald Tusk, tehdejší eh, premiér Polska, eh, pan Nikoleta, Angela Merkelová a Emmanuel Barroso, předchozí předseda Evropské komise, se také zapojili do této debaty. Z toho vzniklo prohlášení, které se nazývalo Tělo a mysl, nebo Tělo a duše Evropy do kterého se zapojily také centrální nebo ústřední figury evropské kultury v březnu 2013. Jedním z hlavních závěrů tohoto projektu bylo to, že občané by měli mít slovo, které by bylo v Evropské unii více slyšet. A to nás přivádí k té druhé fázi, k přípravné akci, kterou v tuto chvíli implementujeme a o které mohu s radostí dnes přednést zprávu. Jsme rádi, že dnes víme, co občané očekávají od eh, Evropské unie a od eh, diskuzí v Bruselu. Proto jsme se rozhodli rozšířit tento projekt na nové širší publikum, tak aby bylo, zapoj, aby bylo zapojeno více občanů. Chceme lépe pochopit to, co nás spojuje a to, co, a které hodnoty stojí za evropským projektem. Musíme se podívat nad rámec eh, malých bojů, které v Evropě probíhají a musíme se soustředit na smysl Evropy, na společnou kulturu a na to, kam by Evropa měla směřovat. Zúčastněné strany, zejména tedy mladí, by měli být v samém středu této debaty. Někdo říká, že eh, mladí lidé se o politiku nezajímají, ale to eh, není to, co jsem poznal ve své zkušenosti já. Mladí lidé jsou angažovaní, ale hledají nový důvod, proč se, angažovat, an, proč se angažovat. Mladí lidé se dnes obávají, že politici nezastupují jejich zájmy a z tohoto důvodu musíme přemostit eh, tuto mezeru mezi generacemi a přinést Evropu blíže mladým občanům. Musíme být kreativní a musíme se pokusit je oslovit způsoby, které jsou pro ně relevantní mladí lidé mají takovou dynamiku a takovou kreativitu, která umožňuje podívat se na, pro, na Evropu a na její problémy novým a čerstvým způsobem. Evropský parlament v květnu letošního roku pozval 7 tisíc mladých lidí, tak aby společně, abychom společně mohli prodiskutovat zkušenosti, které budou přínosem pro nás, pro všechny. My se snažíme na tomto projektu dále pracovat. Proto jsme jmenovali eh, skupinu ambasadorů pro tu druhou fázi New Narrative for Europe, kteří by měli šířit tuto debatu v rámci svých sítí. Já se velice těším z jejich vřelého závazku a z jejich spolupráce na New Narratives. Dnes se s námi podělí o svou vizi, která se týká tohoto projektu. Oslovili jsme také Evropské mládežnické fórum a další mládežnické organizace, aby s námi spolupracovali na identifikaci, na identifikaci témat, které jsou pro ně důležité. Evropský parlament eh, byl rovněž pozván na některé z těchto debat. Jedná se například o různé vzdělávací platformy, o Erasmy, které mají tisíce studentů a kteří se také zapojují do New Narratives for Europe. Natočili jsme také celou řadu různých eh, videí, kde mladí lidé se, se, kde se mladí lidé snaží podělit o své vize Evropy. Mladí lidé eh, se mohou do tohoto projektu zapojit, ale s velice čerstvým přístupem. Eh, dnes eh, si pustíme také krátké video, které stážisté vytvořili v únoru loňského roku. A eh, po skončení dnešních debat bude rovněž spuštěn nový výstup tohoto projektu. Domnívám se, že je v naší moci, abychom nadále přenášeli tyto myšlenky a inspirovali nové myšlení základem Evropy jsou společné hodnoty, společná náboženství, která by rovněž měla být ve středu této debaty. Nicméně existují tu i určité problémy, kterým se nevyhneme. Nicméně předcházení těchto konfliktů, zejména u mladých lidí, je jednou z největších výzev, která před námi dnes stojí. Nicméně tato iniciativa musí vzejít od mladých samotných. Již dnes jsme se naučili, že Evropa, že je jedna Evropa, kde eh, diverzita napomáhá vytváření silnější identity. A zejména osoby, které pracují v oblastech vzdělávání a práce s mládeží, jsou důležitými partnery. V tuto chvíli se snažíme schromáždit myšlenky a vize, které již vzešly z celé řady zajímavých debat, které byly organizovány po celé Evropě. Spouštíme také online konzultační platformu, kde lidem pokládáme otevřené a široké otázky, které by rovněž měly eh, mít svůj příspěvek do debaty. Jedná se to oblastí, které vzešly eh, z projektu New Narratives jednota v různorodosti, zaměstnanost a vzdělání, volnost pohybu a změna klimatu. Na začátku roku 2017 se společně podíváme na výsledky New Narratives for Europe a pokusíme se je spojit do jednotného formátu. Bude to takový formát, který dostatečně zdůrazní, práci, kterou jsme odvedli spolu. Budeme mít realističtější vizi o tom, kam dále směřovat a rovněž to zapojí všechny občany napříč Evropskou unii. Zároveň se tento projekt pokusí zapojit mladé lidi do pokračování v toho, tohoto projektu v budoucnu. Cílem eh, New Narratives for Europe je získat nový impuls pro všechny naše existující fóra, proto abychom i nadále pokračovali v rozhovoru s mládeží, a to prostřednictvím mládežnického portálu a i online chatů. Rovněž eh, si v této nové fázi vyslechneme názory a myšlenky eh, milionů mladých po celé Evropě, a to jak online, tak offline způsobem. V Košicích eh, v říjnu na Mládežnickém fóru jsme dostali zpětnou vazbu k první fázi projektu, což jsme také zohlednili na tom novém, na tom novém portálu jsem si jistý, že, nova, že tato nová iniciativa New Narratives for, for Europe přinese své přínosy také z dlouhodobého hlediska. Rovněž eh, to bude mít dopad na způsob, jakým komise komunikuje s veřejností, zejména s mladými, a také je to způsob, jak mladé přitáhnout k volbám do Evropského parlamentu. A proto vás všechny vyzývám, abyste eh, organizovali podobné podobnou komunikaci a podobné debaty také ve svých členských státech a abyste je organizovali také ve svých eh, poslaneckých oblastech. Rovněž vám všechny děku, všem děkuji za přípravné práce, kterými jste se na tomto projektu podíleli. Dnes jsme tady zejména proto, abychom si vyslechli názory eh, některých našich ambasadorů a o jejich pohled na New Narratives for Europe. Děkuji. Pane komisaři, jsou to velmi zajímavé návrhy a kulturní výbor určitě bude chtít přispět eh, i k tomu, aby doplnil tento program. Zajímavá je také myšlenka toho setkání v polovině roku 2017 eh, a také myšlenka portálu, který by toto vše sjednocoval. Myslím si, že bude velmi zajímavé poslechnout si také svědectví a úvahy našich eh, vyslanců, vážených hostí. Říkali jsme si, že každý by mohl hovořit tak asi pět minut, prosím, eh, tři až pět minut. Ale omlouvám se, ještě předtím si pustíme video a potom dáme slovo ambasadorům. Nejdříve tedy video. Můžeme trošičku stlumit světla, prosím?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 eh, trovo molto interessante questo. Velmi zajímavé, velmi efektivní, takže opravdu blahopřeji tomu, kdo to vymyslel. Bylo by zajímavé, kdyby se to mohlo šířit v různých jazycích po celé Evropě. Myslím si, že je velmi důležité, aby se předala tato informace především mladým. Je důležité věnovat tomu prostor. A nyní dám tedy slovo našim hostům. Začneme tedy od toho nejmladšího, Patrik Kováč, předseda Evropské organizace mladých podnikatelů žen. Prosím. We heard so many times that... Slyšeli jsme tolikrát, že mladí mají klíč k budoucnosti. Ale kolikrát jsme si kladli otázku, do kterých dveří chtějí zasunout tento klíč, anebo jak je chtějí použít. Myslím, že nový příběh, nová prezentace je skvělá možnost, jak to zjistit a pan Navračič přizval a zapojil tolik mladých lidí v celé Evropě, že díky tomu získáme lepší představu. Díky novému příběhu s podporou Evropského fora mládeže se bude konat 25 eh, konferencí. 10 již proběhlo a 15 dalších se konat bude. A tyto konference byly uspořádány v celé Evropě, ve Francii, Polsku, v České republice, v Belgii. A dalších 15 se rovněž bude konat a budou klíčové. To, co jsme se dozvěděli od eh, z pohledu mladých lidí je, že musíme eh, zlepšit komunikaci. A musíme pokračovat v komunikaci. Protože komunikace znamená pochopit. A naše generace žádá pochopení. Sítě mladých mají zásadní úlohu při tom protože řada aktivních mladých lidí se zapojuje do těchto sítí mládeže bez ohledu na to, zda jsou to podnikatelské organizace nebo politické mládežnické organizace nebo občanské organizace. Řada aktivních mladých lidí chce dát zaznít svému hlasu, ale také jim záleží na těch mladých, kteří se neúčastní, které nenacházíme v těchto organizacích, kteří nejsou aktivní, a proto já jsem velmi rád, že program Nové prezentace Evropy se rozšiřuje online, včetně stále rostoucího počtu mladých lidí, kteří, kteří zde nejsou fyzicky, ale jsou na, v té sféře online. A pokud tomu nasloucháte, tak vidíte, co si mladí lidé přejí. A během těchto konferencí jsme zjistili mnoho konkrétního. Mladí se chtějí účastnit, jak řekl pan Navračič. Na jedné konferenci proběhla diskuse o snížení věku účasti ve volbách na 16 let, aby se mohli zúčastnit dříve. Zajímají se o migraci a spravedlivou integraci. Mladí chtějí více příležitostí, které budou šířeny přes sociální sítě. A jsou velmi vděční za dialog, protože chtějí vědět, kdo jsou ti oni v Bruselu, protože stále v médiích slyší, že oni rozhodli v Bruselu. Chtějí se setkat s těmi, kteří rozhodují, chtějí znát jejich názory a chtějí zažít spravedlivou komunikaci. A proto je tedy nová prezentace velmi dobrou platformou. Chtějí také ale žít v Evropě, kde můžeme překonat eh, kulturní selhání. Třetina mladých v Evropě uvažuje o podnikání a dvě třetiny v Asii chtějí podnikat. A dokonce eh, se bojí se ucházet o povolání svých snů, protože se obávají, že nebudou úspěšní. Jsou připraveni budovat mosty a učit se mezi generacemi a národy. Takže uprostřed eh, této řady konferencí, mohu z hrdosti říci, že naše generace se ráda učí, je připravena naslouchat, ale co ještě důležitější, je vděčná za příležitost se vyjádřit a ukázat na dveře, do kterých by pasoval ten klíč. Děkuji za toto velmi efektivní vystoupení jménem mladých, mladých podnikatelů, takže bylo velmi zajímavé si to vyslechnout. A nyní Michal Kleiber, bývalý předseda, no, prezident Polské akademie věd. Let, me, let me say... Dovolte mi říct na samém začátku, že jsem velmi podstěn, že jsem součástí této iniciativy již několik let z důvodu, že to mi dává možnost a příležitost podpořit myšlenku společné Evropy. Ta myšlenka je blízká mému srdci, ale věřím, že blízká eh, velké většině Evropanů. Určitě sdílím názor kolegů, které byly zhrnuty panem komisařem, ale pokusím se zmínit několik bodů, které se týkají mé eh, specifické zkušenosti. Za prvé, velmi se připojuji k názoru kolegy a chci říci, že mladí by měli být osloveni naší snahou představit eh, budoucnost Evropy přitažlivým způsobem. Protože nakonec eh, to bude mladá generace, která bude žít v Evropě a mladá generace bude mít užitek z života ve společné Evropě. Takže to je věc, která mi měla být jádrem naší pozornosti v budoucnosti. Moje druhá poznámka, a také se opírá o mou zkušenost, je, že bychom měli být eh, pragmatičtí v tom, jak hovoříme o budoucnosti Evropy spíše než naivně idealističtí. A to je velmi důležité a v debatách, kterých jsem se účastnil, jsem eh, schromážil řadu zkušeností a tisíce argumentů, které je možné citovat ve prospěch budoucnosti Evropy. A pragmatické argumenty jsou mnohem lépe přijímány ve složitém světě, ve kterém žijeme. A můj třetí obecný komentář, a já e, jsem univerzitní profesor, moje přirozené prostředí je akademické prostředí, to je studenti a vědci. A tyto skupiny, e, zaprvé považuji vysoké školství za nedělnou součást kultury. A za druhé, tyto skupiny jsou velmi atraktivní, pokud je o budou, hovory o budoucnosti Evropy. Z prostého důvodu, že vědci z definice vědci jsou zaměřeni mezinárodně. Není možné bádat izolovaně doma. Je třeba být integrován. A studenti, podle mého názoru, a jsem o tom pevně přesvědčen, studenti jsou skupina, která je nejproevropštější ze všech. Když hovořím se studenty na různých univerzitách v celé Evropě, tak mám pocit, že skutečně žije v jednotné Evropě. Díky výměným programům a dalším iniciativám Máme tak mezinárodní publikum, když hovoříte na univerzitě, že si těžko dokážeme představit něco jiného v budoucnosti. A to se stalo, to, to je hotové a měli bychom být rádi, že se to rozvíjí. A moje poslední poznámka bude, že ta skupina, o které jsem hovořil, je vlastně e, samozřejmě e, proevropská ve svých postojích. Avšak je třeba je pozbuzovat, aby mluvili na hlas. Protože tento hlas v diskusi o Evropě nám zatím schází. Uvedu příklad. E, měl jsem prezentaci o snaze představit novou prezentaci o Evropě pro 800 lidí v Salzburgu, v Rakousku. Byl to velký evropský kongres a výsledkem bylo, že se mi podařilo rozpoutat program, který se jmenuje Next Europe, kde jsou zapojeny stovky vědců v Evropě. A snažil jsem se pomoci a formulovat myšlenky, které by se staly součástí nového příběhu o Evropě. A musíme hovořit s různými skupinami lidí a musíme je nabádat, aby byli dostatečně odvážní, aby se ozvali. Protože řada lidí je přesvědčena, že to nejde jinak než společně. Děkuji. Děkuji za toto krásné svědectví a za tento velmi správný fokus na ty dva cíle, které jsou možná evropštější než ty ostatní. Je to vlastně veřejný projev o Evropě. A teď má slovo Sneska Kvaglik Michajlovič, generální tajemnice Europa Nostra. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že jste nám také připomněla, že dnes je Evropský den hudby. A myslím, že Placido Domingo, náš prezident, zrovna dnes eh, kulturní výbor Evropského parlamentu jedná o těchto nových narrativách, o tom novém příběhu pro Evropu, protože jeho smyslem je právě změnit to, jak mluvíme o Evropě, to, jak přemýšlíme o Evropě, protože tento projekt skutečně Eh, začal jako snaha změnit myšlení o Evropě, změnit eh, to, že Evropu pojímáme pouze jako jakýsi hospodářský subjekt a skutečně zaměřit se na eh, společné hodnoty, společnou kulturu a to, abychom občany a zejména mladé lidi opět přiměli Evropu milovat. Já jsem patřila mezi lidi, kteří byli aktivní i v té první fázi iniciativy a jsem velice ráda, že pan komisař Navračič mě společně s mými kolegy se rozhodl jmenovat jako ambasadora také pro tu druhou fázi. Eh, doufám, že se mi podaří ukázat panu komisaři Navračičovi, že eh, udělal skutečně dobrou volbu a domnívám se, že dobrým krokem bylo to eh, zapojit hlavně mladé lidi, soustředit se na mladé lidi, protože Eh, v té první fázi se podařilo zapojit do toho projektu nás a doufám, že teď prostřednictvím různých mládežnických organizací se nám podaří eh, vzít na palubu právě i mladé lidi, protože to je něco, co v té první fázi chybělo. A já doufám, že nakonec bude i třetí, poslední fáze této iniciativy a to bude jakási syntéza, kdy svedeme dohromady všechny ty sítě, v rámci širšího kulturního prostředí, které zahrnuje umění, eh, kulturní dědictví, ale také vědu a výzkum a pokusí se nám do toho zapojit také mladou generaci. Vidíme ještě celou řadu mostů, které je potřeba v oblasti kultury postavit, zejména pokud jde o zapojení mládeže. Já jako generální tajemnice Europa Nostra která se stará o kulturní dědictví. Musím využít eh, této příležitosti, abych řekla, že doufám, že v roce 2018 se skutečně uskuteční ten Evropský rok kulturního dědictví. Chci poděkovat parlamentu a všem z vás za to, že jste tuto iniciativu podpořili a domnívám se, že to bude skutečně skvělá platforma pro to, abychom pokračovali s tímto projektem nového příběhu pro Evropu protože právě tento příběh vychází z našeho společného dědictví, z naší společné historie. Nemůžeme napsat eh, novou kapitolu o Evropě, pokud nebudeme vědět, odkud přicházíme a co máme společného. Doufám, že tedy ten eh, rok 2018 nám pomůže postavit ten most, který potřebujeme. A eh, nový příběh pro Evropu je důležitý také, při, také u mezinárodní diplomacie, u mezinárodních vyjednávání. Je potřeba vycházet z toho, co společně sdílíme a vyslechli jsme si to také v tom filmu. Eh, je důležité to, abychom sdíleli své kulturní dědictví, abychom sdíleli hodnoty tak, jak to zaznělo v tom filmu a tak, jak se o tom snažíme také my. A abych se opět vrátila k té hudbě, tak chci poznamenat, že před třemi týdny komisař Navračič společně s naším předsedou Placidem Domingem eh, v opeře v Madridu se účastnil oslavy udělení eh, ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra a že právě tam sdělili své rozhodnutí spustit tento projekt a hovořit společně o kulturním dědictví Evropy a spustit tento dialog také mezi Evropou a zbytkem světa. Takže to je mé poselství také pro Evropský parlament. Skutečně doufáme, že podpoříte i tu poslední konečnou fázi a že se do ní také aktivně zapojíte. My potřebujeme, aby nás parlament podpořil jak finančně, tak ale zejména také, abyste se vy zapojili osobně. A možná by se tak mohlo stát také na plenárním zasedání Evropského parlamentu, protože skutečně, jak říkám, potřebujeme na, naš, na své straně mít i evropské poslance, potřebujeme také mládež, potřebujeme e, zástupce z kulturního světa a Evropskou komisi. Děkuji. Děkuji také za ten entuziasmus, který snesce nikdy nechybí. Byla to zajímavá úvaha, mohlo by to být opravdu velmi zajímavé. Jde o to dát Evropě kulturnější duši. Takže kulturní dědictví je zcela zásadní s ohledem na rok 2018. Paul Dujardin, ředitele, generální ředitel centra Bozár v Bruselu, kterého jsem už představila, ten už od počátku byl jedním z protagonistů této iniciativy. Prosím. Um. Děkuji. Děkuji za slovo. A já musím zopakovat to, co už řekla kolegyně. A, a chci poznamenat, že toto není nový postup, no, žádný nový proces, ale je to pouze implementace stávajících procesů, které v komisi probíhaly. Ta dnešní debata, je důležité, aby tato dnešní debata byla součástí všech institucí a přestože eh, jako ambasadoři jsme součástí toho projektu, tak mluvíme pouze za vědce a za umělce. Často se hovoří tomu, že eh, lidé podléhají lobby, ale také si musíme uvědomit, že my jsme zástupci, představiteli tohoto projektu. A ta dnešní debata je velice důležitým formátem, který se osvědčil během té první deba, během té první fáze. Je důležité, aby si vědci a umělci dokázali sednout z politiky a abychom využili té příležitosti zapojení z eh, umělců a vědců. Není nutné, abychom ten projekt vytvářeli my sami, ale je důležité, abychom pomohli vytvořit ty mosty, o kterých se hovořilo. Eh, tento projekt je jakousi laboratoří, která začala právě eh, v Muzeu krásných umění Bozár. Poté se do ní zapojil parlament a komise. Nicméně musíme se snažit o vytvoření projektu nové generace, kdy se snažíme přemostit eh, mezery mezi kulturním prostředím, vědeckým prostředím a školami. Je důležité do toho zapojit například stovky tisíc mladých lidí ve školách v Belgii, kdy se sice ve školách učí informace, ale od svých rodičů se pak učí hodnoty a je zajímavé podívat se na kombinaci obojího. Je tedy důležité podívat se na to, jakým způsobem mladí lidé přetvářejí své naděje do do vizí. To znamená, je důležité propojit vědecký a umělecký svět a svět mladých. Je důležité tyto dva světy propojit. Jednomu tomu světu jsme se věnovali v té první fázi, mladým lidem bude věnována ta druhá fáze a bylo by skutečně velkou příležitostí, kdybychom tyto dva světy dokázali propojit, a to zejména prostřednictvím třeba digitální agendy která právě probíhá. V současnosti bude probíhat projekt v Rakousku, ale je důležité, abychom na podobných projektech pracovali i my všichni, kteří dnes sedíme tady. Hovořili jste například o spolupráci s EFO, Evropském eh, filmovém festivalu. A je důležité se zamyslet, co můžeme udělat v Evropě, ale také mimo její hranice. prohlášení paní Mogherini je důležité se zamyslet nad tím, jak o společných hodnotách můžeme debatovat v rámci Evropy, ale také nad rámec Evropy s okolními zeměmi o nejrůznějších eh, důležitých tématech. Podívejte se například na filmové festivaly v Benátkách, v Berlíně, v Cannes, všechna ta důležitá témata, o kterých se tady hovoří, jsou eh, právě na těchto festivalech dobře převáděna do obrazů a ukazuje se, že právě toto může být důležité v tom, v čem co nazýváme novým příběhem pro Evropu. Děkuji, děkuji Polo Dujardinovi. Ještě než dám slovo kolegům, tak ještě dám slovo našemu bývalému kolegovi Lokegardovi, který byl jedním z autorů této iniciativy v roce 2013. Potom dám slovo kolegům. Yeah. Just uh, one minute. Just uh, thank you for, for being here. Well, thank you very much. Just to... Děkuji. Já chci jen dodat pár slov k tomu, co tady již zaznělo eh, z úst mých kolegů ambasadorů. To, co chci dodat, je to, že ta myšlenka toho přemostění nebo těch mostů mezi tím, co děláme my jako politici a to, co se děje v ostatních odvětvích, vědě, kultuře, vzdělávací oblasti, tak to se domnívám, že je skutečně v srdci tohoto projektu a že je opravdu klíčové. Je klíčové tento most postavit A e, toho jsem se dříve bál, ale musím říci, že mé obavy byly rozptýleny. A že dnes se skutečně domnívám, že je důležité postavit most mezi politiky a ostatními, že tento most je dnes důležitější než kdykoliv předtím. A pokud chceme v tomto procesu pokročit, tak to musíme udělat. Proto děkuji panu komisaři za to, že se rozhodl mladé lidi použít jako jeden z těchto mostů. Dalším mostem může být například právě kultura a umění. Musíme se snažit o to, aby občané důvěřovali evropskému projektu. Zdá se, že nám jako politikům se nepodařilo občany přesvědčit a tak musíme tento nedostatek důvěry se pokusit přemostit právě kulturou a vědem a vědou. A proto se mi velice líbí ten budoucí projekt, který právě spočívá ve stavbě těchto mostů. Děkuji, to je důležité. Já jsem si jistá, že tento most bude zachován a důležité je, zapojit do toho také politickou dimenzi, dát jim zodpovědnost, jak říkal Paul Desjardins. To je povinnost, kterou máme my všichni, my jako politici a poslanci často říkáme, že v těch eh, epochálních okamžicích, které prožíváme, je skutečně zásadní vést eh, neustálý, otevřený, kritický dialog eh, se světem kultury, výzkumu, vzdělávání, kde jsou přítomny ty nové generace, ale nesmíme nikdy ztrácet ze zřetele dimenzi dialogu, který podle mě všichni potřebujeme. A teď dám slovo kolegům, kteří se přihlásili o slovo paní Šojdrová, potom paní Libacká, nevím, jestli další kolegové prezentaci tohoto projektu, s kterým se tímto vaším prostřednictvím seznamuji, panu komisaři, ale především také vám, ambasadorům Reprezentujete tady velmi vlivné skupiny a je to pro nás eh, důležitá zkušenost. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co říkal pan eh, Michal Kleiber, že studenti jsou tou nejvíce integrovanou skupinou, eh, která, pro kterou už Evropa je samozřejmostí a neumí si svůj život bez společné Evropy vlastně ani představit. Já mám stejnou zkušenost a dokonce se domnívám, že mladá generace už svobodnou Evropu považuje za takovou samozřejmost, že si ji ani neváž, neváží, protože prostě pro ní nic neobětovali. Ehm, potřebují svědectví svých rodičů, prarodičů. Ale jak to, máte pravdu v tom, že e, studenti se málo vyjadřují a jejich hlas není slyšet. A jedině to je důsledkem potom to, že e, v evropských zemích vítězí extremisté, ať už zleva nebo zprava, kteří spochybňují společnou Evropu. E, prezentace projektů je důležitá, projektů, programů, ale co je nejdůležitější, je příklad osobností Eh, myslím, že mm, svědectví života, práce významných osobností dokáže mladé lidi, ale občany obecně oslovit nejvíce. A já v těch vašich projektech nebo v tom, jak jste nás s tím seznamovali, vidím právě to, že zde budou promlouvat k lidem osobnosti, nejen politici, ale především lidé, kteří mají kredit v oblasti kultury, vědy, eh, vzdělávání a tyto osobnosti dokážou oslovit. My jsme teď dva dny před referendem eh, ve Velké Británii a já jsem přesvědčena o tom, že jestli něco má sílu rozhodnout o tom, že Britové se rozhodnou proti Brexitu, tak to nejsou slova premiéra Camerona, ale je to oběť Joe Cox. Takže jsou to tyto příklady lidských eh, příběhů, které rozhodují a já děkuji za tuto zásadní diskuzi v našem výboru. Mm, děkuji i za tuto zmínku, protože, jak velmi dobře ví kolegyně Švedrová, chtěli jsme právě ten včerejší začátek našeho zasedání věnovat eh, vzpomínce na ženu, která zaplatila svým životem a svou oddanost Evropě. Teď má slovo kolegyně Libacká, prosím. Děkuji. S velkým zájmem jsem si vyslechla jak pana komisaře, tak i naše hosty. Ale jestliže hovoříme o budoucnosti Evropy a vytváříme novou evropskou narrativu, tak se kladu otázku, jaké byly přirozené základy nerozbitné evropské jednoty. Ne ty založené na smlouvách, ale ty přirozené. I v době, kdy byla Evropa rozdělena železnou oponou, existovala jednota, nerozdělitelná jednota kultury a vědy. V oblasti kultury a vědy evropské zkušenosti, evropská spolupráce fungovaly nezávisle na, evropské, na evropských problémech a sporech. Takže otázka na roli vědy a kultury v Evropě se zároveň eh, může také obrátit, jaká je role Evropy v rozvoji vědy a kultury. Souhlasím také s panem komisařem, že hlavními adresáty toho programu, té nové narrativy, musí být mládež. Oni budou rozhodovat za pár let o směru, směřování Evropy. Ale já si kladu jinou otázku. Děje se to, že z absolutních euronačenců, jimiž jsou děti v době základní školní docházky. Dochází k rozdělení na studenty, o kterých mluvil profesor Kleibert, kteří jsou proevropští, a na druhé straně jsou zde čím dál radikálnější a radikalizující se mladí lidé. To podle mě vyplývá z prvních zkušeností, které udělají tito lidé Jde také o dostup k informacím, ale také o střed s trhem práce. A odtud tedy má druhá výzva. Velmi prosím o to, aby při tvorbě nové evropské narrativy důležitým prvkem byly unijní programy, ovšem programy, které budou spojovat, ne rozdělovat. Opakuji, programy, které spojují, ne rozdělují. A to znamená jednotné zapojení všech eh, kruhu, to znamená stejné zapojení v závislosti na jednotlivých kritériích. Uvedu tři příklady. Když jsme hovořili o programu Erasmus, tak jsme říkali, že zde není jednotná účast. Máme třeba lidi z defavorizovaných, z nevýhodněných prostředí, ti nemají stejný podíl na tomto programu. Potom Horizon 2020 má země je na třetí pozici, pokud jde o intelektuální potenciál, ovšem není žádným způsobem toto zohledňováno v horizontu 2020. Vůbec se nezohledňují specifika jednotlivých zemí. Junckerův plán, podívejte se na to, jak jsou rozloženy projekty. V zemích staré patnáctky máme spoustu projektů a velmi malý počet v nových zemích. Takže chci zopakovat, že mám radost z tohoto programu ale prosím o jednu věc. Mějme na paměti ty základy a mějme na paměti to, že programy mají spojovat. Děkuji. Děkuji Kristýně za tento entuziastický příspěvek a teď bych dala slovo kolegovi Zdrojevskému. Paní předsedkyně, pane komisaři, když jsem se už spoustu let účastnil různých debat na téma Evropy, definování Evropy a také eventuální budoucí narrativy. Musím říci, že čím více se účastním takovýchto debat, tak jsem čím dál eh, pesimističtější ohledně toho, zda se nám podaří vytvořit eh, tuto narrativu. Nejde o to, zda si myslím, že to je potřebné nebo není. My se všichni shodujeme, že to potřebné je. Ovšem největší chybu děláme, když se snažíme odpovědět na otázku, k čemu má tato nová narrativa sloužit moc se neliší náš názor na to, jaký by měl být případný adresát, ovšem jaký má být cíl, čemu ta nová narrativa má sloužit. Já mám pocit, že v Evropě bylo příliš mnoho různých hlasů na toto téma. Druhá úvaha. Souhlasím s tím obecným pohledem nebo názorem, že hlavními adresáty mají být mladí lidé. To zní dobře. Ovšem, mají být tito lidé, mladí lidé, hlavním cílem, ano, ovšem souhlasím s tím, ovšem s jednou podmínkou, že Evropa nezapomene na svou starší generaci. Nebude zapomínat na to, že úcta vůči starším musí být eh, pro Evropu zásadní, musí se tím odlišovat. Stejně jako v Japonsku, kde se ke starým lidem chovají tak, jak bych si já přál, aby se všechny státy v naší evropské rodině chovaly ke svým seniorům. Třetí věc. Hovoříme teď eh, opravdu v zásadním okamžiku. Ve čtvrtek Brexit a potom velký svátek Euro 2016 ve Francii. Takže na jedné straně oslava, radost a na druhé straně to drama, které se odehrává ve Velké Británii. Zavraždění mladé, velmi aktivní a velmi rozhodné z hlediska její politické činnosti mladé ženy, političky. Takže na jedné straně nám jde o to, abychom nestratili různorodost, eh, boj o ty originální věci, spolupráce a tak dále. A na druhé straně se zde protestuje proti všem těm krokům, které od Evropy vyžadují jednoznačné rozhodné kroky. Já jsem součástí té generace, která má pocit, že už neuslyší lepší díla než ta, která stvořil Mach, Bach, Mozart, Beethoven. Neuvidí už lepší obrazy než ty, které namaloval Van Gogh, Michelangelo, Monet. Neuvidí lepší filmy než filmy Bergmana, Viscontiho a tak dále. Ale chci říct jednu věc. Bez ohledu na to si myslím, že oblast kultury je nejdůležitější, pokud jde o investování do toho, aby ta kreativita a nová Evropa měla nový obsah. A na to také apeluji, protože se mi zdá, že v té evropské politice kultura spolu se školstvím je na konci a ne na začátku, pokud jde o investice. Plně souhlasím s touto poslední poznámkou. Doufám, že jsme všichni ve stejné linii vy jste také zpravodajem pro rozpočet. My všichni chceme, aby se více rozpočtu věnovalo těm kulturním programům. Teď má slovo kolegyně Jiménez, Barbal. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, vážení kolegové, kteří jste si dnes s námi přišli vyměnit názory na tuto novou evropskou narrativu, chci poděkovat především kolegovi Lokegardovi za jeho práci a za angažovanost na tomto projektu, který považuji v této chvíli za velmi, velmi důležitý. I když eh, v různých zemích se občané dívají na Evropu různě, průzkumy ukazují, že nedůvěra v Evropu se pomalu šíří. Abychom mohli bojovat proti skepticismu, potřebujeme narrativu, která bude spočívat na silných morálních hodnotách, bude uvěřitelná a budou zde tři pilíře, které považuji za zásadní pro tento nový způsob prezentace Evropy. Za prvé je to přesvědčení, že evropská budoucnost není předem dána. Slovy Manuela Dora Balosa je v našich rukou, zda budeme Evropu budovat nebo rozbíjet. Budoucnost eh, míru a blahobytu nepřijde sama a bez úsilí. Musíme na to vynaložit svou vůli a svou inteligenci. Druhý pilíř je princip Žána Moneta. Evropa musí být eh, unii lidí spíše než států nebo národů. Chceme Evropu občanů, která bude zakořeněna v individuálních právech, základních individuálních právech, která bude schopna čelit svým protivníkům. A třetí pilíř je ten, že Evropa to není jen hospodářství. Aspirujeme na to, aby Evropa byla společenstvím lidí, kultur a hodnot. Lidé, lidské bytosti, bez ohledu na to, co se říká, nereagují pouze na ekonomické pobídky. Právě v těch věcech, které se neprodávají, v těch základních hodnotách, které se hájí a které přetrvávají, spočívá smysl skutečné jednoty a základ skutečné jednoty. Implementace programu Evropa pro občany podle mě jasně ukazuje, že právě v takovýchto krocích můžeme najít ten impuls, který pro Evropu tolik potřebujeme. Děkuji. Kolegyně Bilde. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy, pánové, pane komisaři, já jsem velice ráda, že komise se snaží přemostit mezery, které existují mezi jednotlivými institucemi a občany. Ze všech eh, občanů Evropské unie pouze 27,8 eh, je mezi 18 až 24 lety a mají nejnižší volební účast. Eh, zároveň tito lidé trpí nezaměstnaností více než ostatní osoby, a to 20 v celé Evropské unii a 22 v eurozóně. A e, pokládá se otázka, zda tento e, New narrative je skutečně tím pravým řešením. E, možná když se bude Evropská unie více řídit eh, přáními svých občanů, tak eh, jim, se jim dostane blíže. Je potřeba, aby se toto všechno promítlo do New Narratives. A nestačí pouze eh, tato videa a různá různé projekty, ale je třeba také uvést, zda dojde k nějakým finančním podporám a jakou budou mít podobu. Ich freue mich, dass hier viele neue Ideen entwickelt. Děkuji. Eh, jsem ráda, že vznikají eh, nové idei, nové myšlenky, nové nápady, které mají pomoct, aby se Evropa přinesla blíže svým občanům a zejména mladým. A v této debatě je třeba položit si otázku, jak eh, se skutečně dostat eh, do správného kontaktu eh, s mladými. Bude to prostřednictvím nového příběhu, videí nebo brožur. Každopádně je potřeba, aby naše práce byla skutečně co nejblíže občanům, tak abychom skutečně zohledňovali jejich názory, což se může dít prostřednictvím nových technologií. Eh, zároveň to tak může být eh, prostřednictvím programů, které již existují a existovaly, ale nebyly dostatečně využívány. Existující vzdělávací systémy a programy nejsou využívány na maximum, tak jak by mohly být. Protože i prostřednictvím těchto kanálů bychom mohli šířit poselství o tom, co nám Evropa přinesla, Toto poselství by se tak dostalo i do škol. V současnosti eh, neexistuje mnoho učitelů a vyučujících, kteří by byli evropským, proevropskými nadšenci. A často skutečně závisí na tom, zda mladý člověk se během svého vzdělávacího procesu setkal s někým, kdo by byl nadšený pro evropskou myšlenku. Nebylo by spravedlivé, nebo nebylo by správné, kdybychom s programem Evropa pro občany zacházeli i nadále tak, jak jsme s ním zacházeli dosud. Máme tady programy Erasmus, Erasmus+, nebo jak se dnes jmenují. Tyto projekty jsou určitě užitečné, jsou užitečné pro evropské občany a umožňují vytvářet přímé kontakty napříč hranicemi, tak, aby bylo skutečně jasné, že jsme členové jedné komunity, kteří mezi sebou mají určité vztahy a rušit takovéto programy by bylo e, skutečně nesprávné. Domnívám se, že e, ty současné problémy vycházejí z toho, že lidé zapomínají na to, proč vlastně Evropská unie existuje, jakým způsobem vznikla, e, jak vypadá přeshraniční spolupráce, jak vypadá AKI zejména v období, kdy se znovu hovoří o uzavírání hranic, tak eh, v takovéto chvíli je těžko eh, ta situace pochopitelná, aniž bychom znali to aky, které vyjednali předchozí generace. Proto se domnívám, že se musíme zaměřit i na tato aktuální témata a e, ten nový příběh pro Evropu musí navazovat na ty staré příběhy. Nemůžeme začínat na zelené louce a musíme naopak vycházet z toho, co již existuje. A aby se nám to povedlo, musíme využívat stávajících existujících systémů. Samozřejmě můžeme přidávat nové prvky tu a tam, ale nesmíme začínat na zelené louce, musíme navázat na existující struktury. Děkuji, teď kolega Malinov, ale prosím, abyste byli opravdu velmi struční, protože máme málo času. Ano, zdálo se mi, že by bylo neslušné, kdybych si na toto téma vůbec nevzal slovo. Chci jen upozornit na to, že e, se nesmíme nechat vlákat do pasti. Antievropské síly přišli s novým argumentem, že milují Evropu, milují společné hodnoty, ale nechtějí Evropskou unii. A tady nám v tuto chvíli chybí argumenty. A proto chci zde a teď zdůraznit, že zejména když hovořím s mladými lidmi, tak si všímám toho, že, nedo, že nedo, nedocenují dostatečně svobody a práva, které jim Evropská unie nabízí. ať už se eh, tyto, tato práva týkají eh, obchodního prostředí, vzdělání nebo kultury. Já se v této oblasti už pohybuji nějaké tři roky a přišel jsem na to, že nejsnadnějším způsobem, jak přesvědčit mladé lidi, je právě prostřednictvím diskurzu zaměřeného na svobody a práva mladí lidé chápou a měli by chápat, že Evropská unie je skutečně jedinečným prostorem. Je to skutečně velký politický úspěch a na tomto pozadí můžete využívat všech výhod, které nabízí evropské kulturní dědictví, Evropa a vše okolo. To je můj postřeh. Děkuji. Köszönöm szépen. Részben csatlakoznék az előttem szólóakhoz, és én is egyetértek azzal, hogy... Děkuji, já se chci také připojit k tomu, co zde dosud zaznělo. A souhlasím s tím, že je důležité komunikovat s mladými lidmi a vést s nimi dialog. Ale důležité je také to, že alespoň z mé praxe vyplývá, že mladí lidé často chtějí, aby jejich nápady byly skutečně převáděny do praxe. To znamená, že mladí lidé nechtějí jen vize, ale chtějí skutečně konkrétní výsledky, konkrétní výstupy. Tento program nového příběhu pro Evropy, abych navázal na to, co již bylo řečeno, tak tady chci říct, že Evropa prostě musí být atraktivní. A toho můžeme docílit dvěma způsoby. Za prvé tím, že vylepšíme imič Evropy ale tady nestačí o imidži Evropy pouze mluvit. My na tom jejím zdokonalení musíme aktivně pracovat. Musíme, naš, musíme svá slova proměnit ve skutky. Musíme hovořit o příležitostech, které Evropa nabízí. Musíme Evropu proměnit v prostor, který nabízí příležitosti příležitosti v oblasti zaměstnanosti, rovného přístupu na trh práce a tak dále. A pokud se nám tohle všechno podaří, pokud skutečně slova převedeme v praktické skutky a vytvoříme dobrou image, tak máme pozitivní výsled, eh, na výhled, kdy do budou. Děkuji, není kolega Dambasky. Dě- já budu velmi stručný. Chtěl jsem si vzít slovo, protože kolega tady na to něco řekl, ale chci se teď obrátit na komisaře. Nemyslíte si, že mladí skeptici mají také argumenty pro svůj euroskepticismus a nacházejí tyto argumenty v tom, že my vytváříme kliše. Národní témata zatlačujeme do pozadí. A lidé z pravice mají různá přesvědčení, ale jsou to také Evropané. My bychom je neměli odsuzovat, neměli bychom říkat, že jsou proti Evropě, protože evropský projekt to není konzervativní, liberální, levicový nebo pravicový projekt, je to evropský projekt. Děkuji za vaše vystoupení a nyní bych ráda dala znovu slovo komisaři. Chci říci, že mně připadá velmi důležité to slovo, které se opakovalo v mnoha vašich vystoupeních, a to sice slovo most. Kultura může být skutečně pojítkem, mostem v Evropě, která buduje zdi. Už symbolicky je to obraz, který si myslíme, že je velmi hezký pro kulturní perspektivu tohoto nového příběhu pro Evropu. Děkuji také za to, že se zde zmínilo, že musíme působit na dvou úrovních. Na jedné straně je zde politický diskurs, ten nový příběh, který se vytváří v otevřené debatě. Tím vzniká nová kulturní dimenze. Je třeba posílit také všechny kroky a programy Evropské unie, které už jsou zaměřeny svou vlastní strukturou na to, aby se vytvořilo evropské občanství, nové evropské vědomí. Je třeba větší důležitost, větší význam věnovat kulturní politice a politice v oblasti školství, pak je třeba vytvořit rámec, který bude tyto dimenze zdůrazňovat. Mně se zdá, že je také velmi důležité zapojení parlamentu My chceme, aby byl slyšet náš hlas, i my chceme přispět eh, k této nové fázi, této nové komunikační strategie pro Evropu. Ty mosty musí být budovány, musí být přirozené. Dále o tom hovořila kolegyně Chimenez i další. Nejde jen o evropské občany. Teď je třeba hovořit o Evropě v celém světě. My v tomto okamžiku nejsme vnímáni jako příliš eh, důvěryhodní a věrohodní, pokud jde o některé hodnoty, klíčové hodnoty, solidarita, svoboda, demokracie, spolupráce. Ve Středomoří opravdu neukazujeme takovouto tvář. Nejsme příliš důslední. Nová kulturní diplomacie kterou se teď bude zabývat náš výbor i celý parlament, abychom reagovali na toto důležité prohlášení komisařky Mogherini, spolu tedy s komisařem Navračičem. I to bude příležitost, jak vytvářet tento nový příběh, novou narrativu v mezinárodním měřítku a v komunikaci se třetími zeměmi. A to bude skutečná výzva, protože víme, že se teď neobracíme pouze k Evropanům, ale také k těm, kteří se nenarodili v Evropě, ale žijí na našem kontinentu. A můžeme toho udělat opravdu mnoho. Pracovali jsme na zničeném kulturním dědictví, na jeho záchraně, ale musíme se pokusit opravit také jiné mosty, které byly rozbity. A teď má slovo komisař Navračič. Děkuji. Nejdříve eh, chci poděkovat za otázky a poznámky, které byly velmi užitečné pro budoucí práci při vývoji myšlenek a koncepce eh, nového narrativu. A jsem si vědom politických otázek Horizon 2020, FC a děláme maximum pro řešení těchto otázek spolu s dalšími komisaři. A vím, že prostředky pro Horizon 2020 jsou v obtížné situaci. Pořádáme workshopy, abychom podpořili myšlenku FC ve školství. A snažím se postoupit ku předu v těchto oblastech, ale chci se soustředit velmi stručně na centrální téma nového, nové prezentace Evropy. Poslední věková skupina, na kterou nechci zapomenout, jsou eh, seniori a také, protože já sám stárnu a také se mě to týká. A pokud máme zvolit jeden segment eh, složitosti evropské budoucnosti, je nevyhnutelné upřednostnit jednu věc a věnovat eh, méně pozornosti dalším aspektům v celém komplexu. Ale naprosto s vámi souhlasím, že není budoucnosti bez solidarity, bez generační solidarity bez eh, přemostování eh, jednotlivých společenských skupin. A když se podíváme eh, na politický vývoj v tomto týdnu po místní volby v Itálii, předčasné volby v Chorvatsku a ve Španělsku a referendum v Vyspaném království samozřejmě. To jsou znaky nedůvěry demosu politického společenství. Existuje propast mezi občany a politickými elitami. Ale bohužel rovněž existují hluboké mezery mezi občany. A to je problém i individualizace, atomizace, štěpení současných evropských společností a evropského společenství. To je skutečné riziko a musíme nalézt taková společenství, která budou silná a musíme budovat na těchto společenstvích budoucnost Evropy. Mládež je jedním možným společenstvím. Je abstraktní, protože je rozděleno regiony, profesemi, národy a podobně. Ale kvůli rozdílným kulturám a komunikačním technikám a odlišným jazykům, mají společné jmenovatele, mají společné reference, společné hrdiny. A pokud se na to soustředíme a pokud se budeme snažit je pochopit, tak zřejmě můžeme nalézt eh, možné řešení pro Evropu. Neřeknu, že nový příběh o Evropě je účelem. Je to nástroj, který nás přiblíží k řešení. A nejsem optimistický, co se týče jednoho definitivního řešení pro Evropu, ale ten nový příběh pro Evropu nám poskytuje platformu pro debatu o mladé generaci a možnosti ji pochopit. To je první krok, první fáze. A my potřebujeme společné chápání. A pokud budeme mít společný koncepční rámec současného stavu Evropy, protože prozatím panuje neschoda o tom, jaké jsou důvody současného stavu Evropské unie, jaké jsou důvody krize, je to ekonomická nebo politická nebo společenská krize nebo krize hodnot nebo krize identity kdybychom provedli širokou konzultaci, širokou diskusi, tak alespoň bychom mohli rozpoznat eh, koncenzuální body. A body neschody, které jsou minimálně stejně důležité, jako ty body, na kterých se shodneme, tak to nám vytvoří dostatečnou půdu pro budování společné budoucnosti. A to je úloha toho nového příběhu o Evropě. Tedy zástupci mládeže nás eh, donutí pochopit vlastní problémy. A je to velmi zvláštní generace, nezaměstnaná často a je to generace, která je zavázána Evropě. Když se podíváme na rozpad politických preferencí v kampani před referendem ve Spojeném království. Vidíme, že čím mladší voliči, tím jsou odá, více odáni evropské myšlence. Je to generace Erasmu a máme řadu možností pro mobilizaci ale nejdřív musíme skutečně přehlédnout eh, příležitosti i rizika. Děkuji za konzultaci, děkuji za vaše poznámky a samozřejmě děkuji všem eh, velvyslancům, ambasadorům za jejich, cena, za jejich cené příspěvky. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám, milí ambasadoři, za vaše významná vystoupení. Děkuji i kolegům a dokážu si představit, že budeme muset vytvářet určitou alianci pro veřejnoprávní vysílání, protože oni neprojevují takový zájem o, o něco takového jako generace Erasmus, jako mladí, jako umělci. Já jsem se sešla s řediteli italského vysílání a ptala jsem se, zda si přejí vě, více významu pro eh, spolupráci v Evropě. Musí tady více spolupráce. Děkuji vám mnohokrát, děkuji kolegům a nyní budeme pokračovat, ale jenom na chvilku přerušíme, abychom se rozloučili. Allora, oggi abbiamo ora... Teď máme před sebou důležitou iniciativu, o kterou jsme velmi usilovali, a sice věnovat poslední část dnešního zasedání sportu. Myslím si, že je opravdu důležité zabývat se tímto tématem, obnovit naši iniciativu, politickou iniciativu v oblasti sportu uvědomit si, které jsou oblasti, kde musíme předložit další návrhy. Co se děje? Omlouvám se. Máme první výměnu názorů v oblasti sportu v souvislosti se zprávou svěřenou kolegovi Takulovi o integrovaném přístupu k politice sportu. Tam máme témata dobrá zpráva, mobilita a integrita. Touto výměnou názorů předbíháme také Evropský týden sportu, ten proběhne zase v září, bude to ve Štrasburském týdnu. Jste také osobně zváni na výstavu, to vám potom řeknu, to nesouvisí s naším výborem a chci vám také říci, že v tomto okamžiku, co se děje? Prosím, o klid. Evo. Hovořit o integritě sportu v této chvíli mě připadá velmi důležité s ohledem na to, co se děje. Viděli jste to také, když ruský tým byl kvůli dopingu vyloučen z olympiády. Je oblast, u které bychom si řekli, že spadá pod mezinárodní umluvy, ale tady jasně vidíme, že to vyžaduje i působení z naší strany. Teď tady máme před sebou eh, naše hosty, které vám chci představit. Po úvodu ze strany kolegy Takuly dáme našim hostům slovo, a také stínoví zpravodajové dostanou prostor se vyjádřit. Je tedy pan Aleksandr Hasting, který je bývalým předsedou eh, pracovní skupiny v Radě pro sport. Dneska máme Den ambasadorů, je to také ambasador Evropského týdne sportu Tapio Korjus, eh, který byl eh, šampionem v oštěpu, je to tedy Finn a taky pan Iv Lulostek z Evropské komise, který je velmi pozorným eh, a pravidelným partnerem našeho výboru. Nejdříve dám slovo panu Takolovi na stručný úvod a potom budeme pokračovat. Prosím. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja. So I will speak the, use the heavenly language Finnish, so take your uh, head. <clears throat> promluvím krásným finským jazykem. Viděl jsem řadu různých věcí v kulturním výboru za jeden svět a týkalo se to zejména rozvoje sportu díky Bílé knize. A mám skutečně velkou čest, že se mohu zabývat sportem v tomto převýznamném roce pro sport. Celá řada sportovních akcí se koná, olympiáda v Brazílii, Euro 2016 a podobně. Ale masový sport je nejdůležitějším prvkem sportovní politiky a má velký dopad na veřejné zdraví nedostatek fyzického pohybu je nejvážnější příčinou smrti a musíme uplatňovat evropskou sportovní politiku. A chci se soustředit na tři nejdůležitější otázky ve sportu. Integrita, bezluhonost, dostupnost a všechny související otázky existuje pyramidální struktura ve sportu a není jednoduché naplňovat eh, sportovní politiku. Zaznamenali jsme co řadu skandálu a ty jsou špatným příkladem a narušují pověst sportu. Je třeba transparentního rozhodování, jasné zdroje financování. Integrita může být eh, vnímána pouze, pokud existují jasná kritéria. A ta se musí vztahovat na všechny možné zdroje financování. A tady ještě jednou, ta základní úroveň je klíčová. Dostupnost je zásadní. Ve zprávě se zabýváme otázkami, které souvisejí také s integritou. Násilné kroky při mistrovství v Kopane ukázaly, tento problém. Existuje nulová tolerance vůči rasismu, násilí a extremismu. A my jsme také zaznamenali dopingové aféry a i zde musíme být velmi tvrdí proti veškerým formám manipulace, protože je to skvrnou na pověsti sportu. To je důležitý aspekt sportovní politiky také. Musíme podporovat účast na sportovních akcích a na sportu. A to se týká i osob s postižením. Tady Evropská unie může pomoci a to je také velmi důležité. A je třeba to také z... zapracovat do osnov ve školách. Evropa je postižená krizi a pokud, ne, například o žadatele o azyl a uprchlíky je to dobrý prostředek pro integraci. Musíme se zabývat i tím, jak můžeme podpořit sport na evropské úrovni. Zejména podporovat ty, kteří chtějí se pustit do kariéry ve sportu. Erasmus Plus sehrává významnou roli v tomto směru a může být ceny zejména pro trenéry. Takže Mám tu první verzi této akce. Kolegové, skutečně se těším na vaše příspěvky k naší zprávě. Ah, okay. Um, because I saw that the microphone is already going. Allora, first first presentation, then our colleagues, sorry. Okay? And so, first uh, intervention by Alexander. Nejdříve tedy dostane slovo Alexander Hastings, prosím. Thank you, dear members. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám také za pozvání, uh, proto abych eh, vyjádřil svůj názor eh, k vašemu Eh, v vaší zprávě integrovaného přístupu ke sportovní politice. Mám na to pouze pět minut, což pro mě bude trošičku výzva. Zároveň to ovšem bude eh, výzva pro váš výbor, protože si dnes vyslechnete eh, různé názory k tomuto eh, tématu. Já budu pokračovat francouzsky, přestože jsem si tu prezentaci připravil v angličtině, eh, nicméně ve francouzštině to bude jednodušší. Já jsem neměl žádný větší problém si připravit své vystoupení na dnešek. Všechno, co jsem potřeboval, bylo v se posledních několik týdnů na televizi. Eh, ukázalo se, ukázaly se různé korupční aféry, Eh, sportovních hodnostářů, eh, kdy korupce byla v podstatě systémem zprávy. Ukázaly se také dopingové aféry, které v některých eh, případech souvisely s korupcí. Také některé případy násilí, kterých se dopustili fanoušci, zejména v rámci současného eura. Rovněž je v této oblasti je nezbytné zavést spolupráci, tak aby se nám podařilo správně si vyměňovat informace mezi veřejnými a soukromými orgány, tak abychom eh, podpořili zejména konvenci eh, Rady Evropy, které se zaměřují na oblast dopingu. Současné, eh, současní sportovní hodnostáři jsou tak pod, pod podezření, s korupcí a rovněž jsou podezření eh, z diskriminace a z porušování eh, lidských práv. To se týká také práv nezletilých, práv eh, žen a tak podobně. Dále, pokud jde o přístupnost, tady opět to nebylo nic složitého, stačilo sledovat, co se děje v televizi, Eh, zhruba před 20 lety eh, jsou, eh, byly, jsou to například případy mezinárodních týmů Švédska, Chorvatska a, a, a dalších. Je tedy dobré si uvědomit, že sport může podpořit začlenění uprchlíků, může to také změnit názor společnosti na Eh, uprchlíky a může to být také nástroj sociálního začlenění. Eh, mimo to, co jsem v poslední době viděl v televizi, je tady také oblast eh, integrity a to je zejména evropský sportovní model, který je v současnosti spochybován různými stížnostmi, stížnostmi Mezinárodní krasobruslařské federace a dalších, například v oblasti basketbalu. Já tady nebudu zabíhat do pravděpodobností. Vy z vás, kteří se zajímáte o sport, jistě víte, o co jde. Jde zejména o rychlobruslení a také o myšlenku uzavřené basketbalové ligy. Měl by zmizet systém zvýhodňování nebo systém promoce a místo toho by měl eh, být zřízen solidární systém pro financování sportu. Na obrazovce vidíte, že je tady také third party ownership, to je eh, vlastnění třetími stranami sportovců, týká se to zejména prvotřídních atletů, Eh, dále je tady úpadek eh, dobrovolnictví ve sportu, což se dotýká zejména Evropského týdne sportu. Dále ochrana mezinárodních týmů, což je další téma, kterému bychom měli věnovat pozornost. A v rámci dobré zprávy je to také, jsou to také nadměrné požadavky eh, sportovních organizací, to znamená požadavky po vyšších eh, technických normách, po větších a lepších stadionech a také po eh, ekonomickém modelu organizování těchto událostí, kdy eh, zisky jsou nakonec privatizovány Eh, sportovními organismy, zatímco náklady, vedou, eh, náklady nesou veřejné orgány. A pokud jde o přístupnost, abych se přiblížil ke konci, tak tady je potřeba mluvit zejména o financování, o financování v širokém slova smyslu, financování klubů, ale také například boj proti manipulaci eh, se sportovními výsledky, tak tady by bylo potřeba vymyslet nový způsob financování sportu, protože to veřejné financování je čím dál nižší a je třeba přijít eh, s takovými eh, systémy financování, eh, který by zapojil také sponzory a sázkařské kanceláře. Pokud je o financování, tak tady je třeba se vyhýbat spíše otázky finanční rovnováhy klubů, protože tady do těchto otázek není třeba příliš zabředávat. Dále, pokud jde o přístupnost, tak tady rozlišuje mezi dvěma typy přístupnosti. Za prvé přístupnost osobní, přístupnost jednotlivců ke sportu. To je v zásadě velice široká skupina, která zahrnuje ženy, eh, gay komunitu, Eh, uprchlíky, bývalé vězně a tak dále. Tak kdy nebudu opět zabřehávat do detailů, do detailů. Zdá se, že dívky mají mnohem méně příležitostí věnovat se sportu než chlapci. Eh, stejně tak se to týká například uprchlíků, kdy je těžké uprchlíka začlenit do nějaké profesionální soutěže, když nemá licenci ani u své eh, federace v zemi původu. a rovněž pro tyto osoby eh, není eh, zjevné, že mohou využívat eh, té dvojí kariéry. A ta druhá otázka, která souvisí s akcesibilitou, s přístupností, je otázka přístupnosti nezletilých ke sportu. Tady se jedná zejména o ochranu proti fyzickému zneužívání, a otázek vhodného, vhodných přístrojů a rovněž o přístupnost eh, o sportovní vybavení například jeslí, školek a dalších organizací tohoto typu. Kromě dvojí kariéry v, občasti, eh, v oblasti přístupnosti je třeba eh, ptát si také, co se stane se sportovcem poté, co ukončí sportovní kariéru. Dle mého názoru v oblasti přístupnosti Eh, je třeba si promluvit také o pravidlech pro vykonávání profese sportovních agentů. Dnes eh, tato oblast není žádným způsobem regulována. A další otázkou v, oblasti přístupnosti je uznávání evropských kvalifikací, certifikací diplomů, trenérů, eh, školitelů a tak dále. Stále v oblasti přístupnosti hovořil jsem o, o přístupnosti nebo dostupnosti sportu pro osoby ale rovněž je tady otázka přístupnosti sportovního obsahu a tady jde zejména o eh, nelegální vysílání sportovních zápasů. A abych uzavřel, tak já samozřejmě nechci žádným způsobem ovlivňovat eh, vaši zprávu, ani to, jak bude napsána, ani to, co v ní bude. Nicméně chtěl jsem upozornit eh, na to, že je potřeba se zaměřit na to, co zatím nebylo předmětem analýzy. Myslím si, že u sportu ke sportu často míváme holistický problém, všichni známe problémy, eh, předem dohodnuté zápasy, doping a tak dále. Nicméně pak jsou tady věci, které nejsou příliš analyzovány a to je například ta dvojí kariéra, která mi velice leží na srdci. A další věc je, že když eh, často chcete vyjet do, do jiné země, aby se tam sportovali a zároveň studovali, tak je to téměř nemožné protože ostatní státy si nebudou vychovávat někoho, kdo by se posléze mohl stát jejich architektem. To znamená, zřízení nějakého mezinárodního systému by mohl být dobrý nápad. Další věc je důležité zaměřit se na násilí. Možná by tady bylo dobré zřídit nějakou mezinárodní databázi, která by mohla mít velký přínos. A dle mého názoru, protože tady se opravdu vyjadřuju za sebe, to vše musí sedět ve spolupráci se sportovními hnutími a zároveň je třeba je třeba spolupracovat se sportovními hnutími, protože tady se domnívám, že sportovní hnutí skutečně hájí sport s těmi hodnotami, jako je solidarita, jako je respekt k jiným institucím a e, nejde jim pouze o ten komerční záměr nakoupit a prodat. Děkuji. Děkujeme za tento velmi sice zhuštěný, ale velmi hezký příspěvek, který je velmi upřímný a také povzbudivý. Budeme mít prezentaci výzkumu, který jsme zadali Police Department eh, ohledně dvojí kariéry ve sportu. To máme tedy k dispozici. A já chci zmínit to, že to, o čem jste tady hovořil, to je relevantní téma pro mladé sportovce a my jsme se tomu velmi podrobně věnovali. A teď dám slovo Tapio Koriusovi, který je ambasadorem pro Evropský týden sportu. Prosím. Arvoisa puheenjohtaja, Kiitoks. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za dnešní pozvání sport jakožto odvětví v Evropě stále roste, roste také celosvětově. A z tohoto důvodu si musíme klást celou řadu otázek důležitých z hlediska společnosti. Co znamená sportovní politika? Pro mě to znamená dvě věci. Za prvé, sport je v podstatě způsobem života. Sport je způsob, jak podporovat zdraví a dobrou pohodu, protože v současnosti eh, žijeme spíše fyzicky pasivní život. A druhá věc, která je dnes podle mě důležitá, je podpora talentů, který, který má dnes celá řada mladých lidí. Tyto talenty musíme ve sportu co nejlépe využít a zároveň musíme pomáhat amatérským i profesionálním sportovcům a sportovkyním, aby se nadále vyvíjeli, aby se vyvíjeli i po skončení sportovní kariéry. To je ta dvojí kariéra. To znamená, že sport je nástrojem zdraví, ale zároveň je to kariéra sama o sobě. Abychom odpověděli na tyto otázky, tak se na sporty musíme podívat vertikálně, ale zároveň horizontálně. A tady je třeba podporovat spolupráci z toho vertikálního hlediska musíme podporovat spolupráci mezi různými mezinárodními a národními organizacemi, musíme jim napomáhat vytvářet pravidla, ale zároveň musíme najít vhodná mezinárodní pravidla pro vůdcovství, A nesmíme zapomínat také na to, že sport se často odehrává na místní úrovni. Sport je skutečně lidem blízký, odehrává se v rodinách, ve sportovních asociacích. A například z toho průřezového hlediska musíme podporovat komunikaci mezi různými orgány, mezi různými sportovními orgány musí spolupracovat na sestavení společné sady pravidel. Je, týká se to sektoru jako například zdravotnictví, vzdělávání, ale také ekonomika, kultura, životní prostředí a další odvětví. Ta průřezová diskuze musí být vedena také na lokální úrovni, na úrovni obcí. Jedině tím, tímto způsobem se nám podaří získat kompletní obrázek o tom, co se dnes děje ve sportu. Další otázka, na kterou se musíme při podpoře sportu zaměřit, jsou zdroje. To je rovněž důležité téma. A tady bych chtěl, abychom se Eh, zaměřili na tři druhy zdrojů. Zdroje, kterými můžete přispět k podpoře sportu a sportovního života. A tady musíme zapojit každého. Lidé musí rozhodovat sami o sobě, Musíme uvažovat o tom, jak co nejvíce lidí zapojit do sportu, jak do sportu zapojit mladé lidi a jak do sportu e, zapojit e, všechny části společnosti. Tady je důležitá vhodná zpráva, vhodné řízení. Kolega vedle mě už o tom hovořil. E, kolega se zmínil o celé řadě problémů, které vznikají tím špatným vedením a jsou to problémy, se kterými jsme se setkali v době nedávné. Tady hraje důležitou roli také školství a tomu bychom také měli věnovat pozornost. To, je tedy, to jsou ty první zdroje, první oblast zdrojů. Druhou takovou oblastí jsou podmínky, v jakých se lidé věnují sportu. Máme různé vztahy se školami, s místními úřady. A v různých zemích jsou propojeny různé, různé vztahy. Eh, podívejme se například na to, že když děti mají k dispozici hřiště, tak pak je velice snadné je motivovat ke sportu. Pokud mají eh, ve svém okolí například eh, dráhy pro skateboarding, tak eh, je potom poměrně lehké je přitáhnout ke sportu. A za třetí je to samozřejmě oblast ekonomických zdrojů, finančních zdrojů. To je celkem zjevné. Potřebujeme finanční podporu jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. A tím se dostáváme také k oblasti legislativní, k otázkám různých finančních pobídek, daňových věcí, eh, legislativ, eh, k legislativě v oblasti školství, zdravotnictví, životního prostředí. A eh, tady je také důležité zaměřit se na různé mezinárodní dohody v oblasti sportu. A pokud je o finanční zdroje, tak ty je zapotřebí co možná nejvíce rozrůznit. A teď se dostávám eh, k dalšímu tématu, a což je tedy profesionální sport, například na fotbalových mistrovstvích a eh, na olympiádě, tak to je samozřejmě profesionální sport, ale pak je tady také amatérský sport, eh, kam se mohou zapojit jednotlivci a tím eh, zlepšovat své zdraví. A na závěr chci říct, že je důležité, abychom ve sportovní oblasti měli dobrou zprávu, dobré řízení. Musíme se snažit o to, aby byl sport průřezovým tématem, kde budeme sdílet osvědčené postupy s jinými zeměmi, ale přitom nesmíme hlavně zapomínat na lidi. Děkuji. Já děkuji. Omlouvám se, ale je třeba dodržovat čas. Nicméně vaše vystoupení bylo velmi zajímavé. I já si uvědomuji, že jsou zde dva velké cíle. Na jedné straně je zde tedy sport, eh, takový ten vrcholový sport, eh, který přitahuje diváky. Na druhé straně je zde aktivní eh, výkon, aktivní sportovní praxe, což je podle mě nejlepší protijet proti různým negativním jevům ve společnosti. Takže bych určitě uh, byla pro větší eh, sportovní aktivitu. A teď pan Lostek. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Jak eh, slyšíte, vyjádřím se francouzsky. Nejdříve bych chtěl říci, že za komisi se velmi pozitivně díváme na myšlenku této zprávy o sportu, o správném řízení, integritě a rovnosti. Jiná zpráva byla schválena, to byla zpráva FISAS a ta zpráva nám velmi pomohla a vyvolala další akce, které byly komisí podniknuty a možná nejpozorodnější byl Evropský týden sportu, na kterém se Tapio Korius aktivně podílel. Takže přejeme stejný úspěch a stejné ambice této nové zprávě, ke které jsme připraveni přispět. Moje druhá úvodní poznámka je, že načasování je skvělé. A svým způsobem eh, zpráva má velké, zpráva má velké štěstí, protože tato zpráva kvůli načasování může skutečně věci ovlivnit. Pokud eh, tomu dobře rozumím, bude oficiálně schválena za několik měsíců, možná na začátku příštího roku, ve chvíli, kdy se bude vyjednávat eh, plán Evropské unie pro sport pro léta 2017-2020. Přijde ve chvíli, kdy budeme uvažovat o další generaci programu Erasmus+, mimo jiné v oblasti sportu, takže může skutečně hodně věcí ovlivňovat a bude také inspirován zprávami, které přijdu za několik dní, zpráva dvou skupin na vysoké úrovni, které vytvořil pan komisář Navračič o sportovní diplomaci a o grassroots sports, o masovém sportu. Tedy skutečně načasování je vynikcí a umožní této zprávě mít velký dopad. A není velmi stručně eh, témata, kterých se zpráva dotýká. Pan Takula, zpravodaj, zdůraznil klíčová témata eh, aktuality. Samozřejmě řízení. Víte, že v komisi si přejeme přispět v pokroku v této oblasti, v mezích, které připomněl kolega Alexander Hustings, při dodržení samostatnosti sportovních organizací a členských států, ale s vaší pomocí můžeme přispět a chci zde zmínit, že 15. září komisař Navračič uspořádá konferenci o řádném řízení a pozve evropské sportovní organizace a zazní náměty, jak zlepšit organizaci ve sportu. E, dvojí kariéra a sladění sportu a profesní dráhy, e, tedy sport a studia, to je téma, které nás velmi zajímá. Vzpomínám na konferenci za lucemburského předsednictví kde lucemburský špičkový atlet řekl, e, já studuji ve Spojeném království a nemám přístup ke stejným sportovním zařízením jako mý kolegové, jako mý konkurenti ze Spojeného království, ale to samé platí, kdyby studoval ve Francii nebo v Německu. Existuje zde opravdový problém a jsme připraveni se tím s vámi zabývat. Mobilita, dostupnost. I to je zajímavé, že právě tento bod zdůrazňujete. V Erasmu Plus mobilita přítomná není, je to volba, nebyla možné udělat všechno, ale v další generaci programů bude možné prosazovat tuto myšlenku, která je klíčová pro podporu evropské dimenze sportu. Ehm, integrita. Kolega zmínil významný rozměr. Existují umluvy na mezinárodní úrovni, umluvy Rady Evropy o ovlivňování výsledků zápasů, o dopingu, o bezpečnosti na stadionech. A Evropa je tak či onak zapojena do těchto diskusí. Jde o podpis anebo ratifikaci. To se týká umluvy o ovlivňování výsledků sportovních utkání. A můj poslední bod zmíní podporu masového sportu. A i zde máme ambice. Erasmus Plus předpokládá, že bude upřednostněn masový sport, ale je nám řečeno, že neděláme dost a my jsme připraveni se zlepšit a jsme velmi pozorní námětům, které přijdou v této zprávě, jak podpořit masový sport. Tedy tím skončím, paní předsedkyně a věřím, že v této fázi se omezuji skutečně na potvrzení našeho zájmu o klíčová témata, která jsou zde uvedena a také chceme přispět k přípravě této zprávy. Děkuji. Děkuji panu Lostekovi. My plně souhlasíme s tím, že už máme důležitý základ. To bylo zahájení těchto politik, i Fisasova zpráva, ke které přispěla celá, celá komise. A taky zde máme zprávu kolegy Takuly, jak jste viděli, ta je zaměřena na tři velmi relevantní otázky, na kterých musíme dále pracovat. Víme, že evropský právní základ nám částečně umožňuje určité kroky, ale my jsme přesvědčeni, že na poput parlamentu můžeme ještě komisi dotlačit dále. A myslím si, že je také zajímavé upozornit na ten strategický moment, kdy můžeme zasáhnout s ohledem na ten příští evropský plán 2017 až 2020. A teď dám slovo kolegům, kteří požádali. Jsou to stínovi zpravodaje, zpravodajové, nejdříve tedy kolega Nekov. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně souhlasím s tím, co pan Takula a naši hosté dnes řekli. Já si myslím, že bychom se měli snažit eh, vytvořit Erasmus eh, pro mladé sportovce. Pan Kurios eh, zdůraznil dobrý management, vzdělávání, ale také dobrá hřiště a sportovní zařízení tedy tři důležité podmínky. Já chci prezentovat stanovisko paní Mici, která je stínovou zpravodajkou SD k této zprávě. Je přesvědčena, že evropský sport, nebo tedy sport obecně, hraje důležitou roli pro evropskou ekonomiku i pro miliony lidí na celém světě. Teď zde máme evropské fotbalové mistrovství a později tedy v létě tohoto roku bude olympiáda v Riu. Takovéto události jsou eh, příležitosti k tomu, kdy můžeme oslavovat přínos sportu. Je třeba inspirovat eh, dospělé i děti, aby se více zapojovali do sportovních aktivit. Eh, provozování sportu umožňuje také prohloubit sociální interakci a podporuje dobré zdraví populace. Podpora sportu je důležitá nejen z hlediska fyzického rozvoje, ale také z hlediska schopnosti podporovat sociální hodnoty, jako je týmový duch, eh, férová konkurence, solidarita a tak dále. Když máme bohužel velké sportovní události, tak vidíme také tu ošklivou tvář sportovního průmyslu, jak říkali naši hosté. Objevují se případy prodaných zápasů, korupční skandály, doping, korupce v, ve sportovních organizacích, potom také násilí na stadionech mezi různými uh, tábory fanoušků. Pak eh, je zde také takové nebezpečí, jako je třeba šíření viru Zika nebo teroristická hrozba. Tyto věci třeba řešit na mezinárodní úrovni. Evropské a světové soutěže a sportovní odvětví obecně musí být příkladem integrity, transparentnosti a dobré správy a řízení, včetně zodpovědnosti a transparentnosti. Já doufám, že v této zprávě budou stanovena doporučení, jak bojovat proti dopingu a podvodům ve sportu, minimální bezpečnostní standardy pro stadiony, aby hráči a diváci byli co nejbezpečněji, nejbezpečnější, aby bylo zajištěno jejich nej, ne, největší bezpečí, potom také boj proti rasismu a xenofobii, je třeba také podpořit ochranu nezletilých, podpora sportu ve školách na světové nebo na národní i evropské úrovni. Prosím, ještě půl minuty efektivní akce na boj proti korupci a podpory etiky ve sportu s přísnými pravidly, s finančním dohledem, podpora mezinárodních transparentních pravidel pro transfer hráčů a předcházení nelegálním sázkám a podvodům ve sportu. To má také zásadní význam Důležité věci jsou také audiovizuální práva na sportovní soutěže. Pozorujeme také, že klesá zájem evropských občanů o pořádání velkých evropských a světových sportovních událostí. To nám ovšem pomůže podpořit evropské hodnoty. Teď mluví předsedkyně zároveň s panem poslancem, takže není rozumět ani jednomu. Předsedkyně, děkuji. Děkuji všem ostatním kolegům za toleranci. Já chci připomenout, že zde máme také zpravodaje k implementaci programu Erasmus+, kterému tímto dávám slovo. To. Uh, jaz ne bom tako artikulirano govoril kot je gospod kolega, uh, ampak bi podal samo nekaj misli. Najprej uh, me veseli, da je gospod Takula sprejel to pomembno in Děkuji. Chci říci, že jsem velmi ráda, že kolega Takula hovoří o tak důležité události. Ten sport by měl být obrazem tolerance, protože tolerantnost to je eh, důležitá vlastnost lidstva. Pro mnoho lidí sport představuje styl života. Sport to je něco dobrého, pozitivního. Sport má ale také odvrácenou stránku. Komerční sport se stal takovým velkým průmyslem. To je důležitá průmyslová branže, která představuje také spoustu pracovních míst. Sport se také hodně podílí na růstu HDP jednotlivých zemí, protože s tím souvisí také spousta zisků mezinárodních eh, koncernů. Rád bych poděkoval eh, expertům za jejich vystoupení, ale mějme na paměti také to, že sport má své stinné stránky. Nelegální sportovní sázky, předem dohodnuté zápasy, korupce a především doping. Doping to je jev, se kterým Evropská unie bojuje už velmi dlouho. Máme Mezinárodní antidopingovou organizaci. V roce 2008 jsem se stal jejím členem a viděl jsem, s jakými problémy se tato organizace potýká. Bylo by třeba otevřít více laboratoří ve světě, které se zabývají nebo které se budou zabývat problematikou dopingu. V Evropě situace není úplně špatná, máme spoustu laboratoří, ale v Rusku například antidopingová politika nefunguje. Je tedy třeba posílit dohled a kontrolu. nemůžeme dopustit, aby se opakovaly události z let 2007-2008. Ta zpráva je v dobrých rukou. Prosím. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem si jistá, že tady existuje obecné povědomí o tom, že třeba posílit evropskou politiku sportu, aby se zachránil nebo zajistila větší ochrana sociální hodnot, je jasné, že sport má výchovnou funkci a také zlepšuje zdraví, spojuje občany. Předsedkyně říká, prosím, pomalej pro tlumočníky. Bylo by dobré hovořit o tělesné výchově která by měla začínat už na základní škole. Je velmi důležité připravovat a kvalifikovat personál, který má provádět výuku na vysokých školách. Členské státy, které mají jasnou legislativní disciplínu v této oblasti, by to měly zajistit. Vycházím také z dobrých postupů členských států Evropské unie, ale nejen to. Především profesionální sport eh, je ale ještě postižen různými problémy a je třeba na nich pracovat. Dohodnuté zápasy, nelegální sázky, korupce a tak dále pozorujeme v různých členských státech a to poškozuje eh, upřímné snahy fanoušků i eh, amatérů, kteří se věnují sportu. Máme zde dokonce mafie, které pracují v oblasti sportu. které využívají právě peněz z nelegálních sázek. Tyto prostředky jsou mimo veškerou kontrolu. Dochází také k praní špinavých peněz v tomto sektoru. Mnohé asociace sportu jsou už upozorňovaly na to, že se velmi často provádějí tyto nelegální zločinné akce, které jdou ruku v ruce se zastrašováním sportovců. Potřebujeme rámec, který je bude skutečně chránit a který bude bojovat proti těmto zločincům. I dnes pozorujeme, že Evropská unie neuplatňuje úmluvu Rady Evropy o manipulaci sportovních soutěží. Nevidíme zde jasný rámec, akční rámec, který by usiloval o zavedení opatření na podporu transparentnosti příjmu profesních organizací v oblasti sportu. Měl by zde být také strop pro odměňování sportovních manažerů a měla by být zajištěna plná nezávislost etických a disciplinárních komisí. Potřebovali bychom nové vedení sportu pouze budeme-li mít eh, odvahu přiznat, že současné nástroje jsou nedostatečné a pokud budeme pracovat na tom, aby sport eh, začal znovu plnit svou základní sociální funkci, tak teprve potom dojde k zlepšení situace. Nová sportovní kultura by umožnila všem efektivněji ukázat, že doping eh, je špatný a pouze poškozuje život sportovců a také hodnotu, hodnoty, na kterých sport stojí. To je několik témat, které předložíme zpravodaji a budeme se podílet na pozměňovacích návrzích. Děkuji za tento příspěvek a nyní má slovo kolega Venta, který byl polským reprezentantem Eh, v házené hrál v Polsku, ale také v Německu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem za tyto velmi dobré prezentace, jsem velmi rád, že jsem zde mohl slyšet eh, olympijského vítěze, který po ukončení své aktivní kariéry se dále aktivně podílí na sportu Slyšeli jsme tady, že sport může být velmi dobrým nástrojem nápravy evropských hodnot. Právě ten potřebujeme v současné době. Za druhé může hrát také důležitou roli z hlediska Evropy také v dosahování cílů zahraniční politiky. Za třetí, já jsem také členem výboru pro rozvoj, tak musím říci, že Důležitý je i potenciál sportu v rozvojové politice. Díky mezi jiným spolupráci s panem Lolostekem nebo komisařem Navračičem se nám podařilo sport eh, použít jako prvek na integraci uprchlíků. To fungovalo velmi dobře, bylo to velmi dobře přijato. Na druhé straně děkuji panu Lostekovi za ty informace. Možná jen pár slov, jsou to velmi důležité věci. Všechny informace týkající se sportu eh, jdou ruku v ruce se silou diplomacie a v současné době v těch programech, které máme, Erasmus, tam hovoříme o dvojí kariéře, tam se na to díváme z hlediska dosažení vyššího vzdělávání, přípravy na život mladých sportovců. Možná to slovo diplomacie právě zde může být klíčové. A na závěr už nechci zacházet příliš do detailu o té dostupnosti. Já mám otázku, protože tady se o tom hovořila autonomie velkých sportovních organizací. Jak to vnímáte s ohledem na to, co zde dnes eh, právě probíhá? Máme Euro 2016. Možná v případě světových organizací máme problém s transparentností. V Evropě je to poměrně transparentní, ale na světové úrovni nám chybí vnímání této formy dialogu, protože autonomie některých světových sportovních organizací eh, není příliš jednoznačná, tím pádem máme na určitých úrovních problém s odpovědností za to, co se děje. Děkuji kolega Džambasky a na závěr paní Šojdrová, prosím jen dvě minuty, protože potom už eh, nám odejdou i tlumočníci. da да изнеса това становище от името на колегата Макларкин, която е... Rád předkládám toto stanovisko jménem paní McClarkin. Líbí se mi její kouzlo a odstín hlasu, ale musíte si představit jí a ne mě. Sport a zejména masový sport je pro mě důležitým tématem, až jsem rád, že se tímto zpráva zabývá. Zpráva z vlastní iniciativy, navržená EKR, může být zapracována do této širší iniciativy. A chci zdůraznit několik oblastí, které bychom chtěli pokrýt. Za prvé, zpráva FISA z roku 2011 se přeji soustředuje na profesionální sport, zejména na kopanou. A je třeba, abychom se zaměřili na více sportu, aby parlament skutečně se dotkl masového sportu. To by měl být důraz zejména s financováním Erasmus+. Návrh ER chtěl, vyrazn, chtěl využít letošní hodnocení programu Erasmus+, pro ty cíle, které to nejvíce potřebují a které mají největší eh, význam pro budování pozitivních vzorů. Je třeba zajistit, aby naši mladí byli nadále aktivní a tím skončím. To byl názor mé kolegyně. Děkuji velmi stručně. Myslím, že kolegové řekli celou řadu věcí. Chci poděkovat Evropské komisi a vybídnout komisi, aby v, k aktivitám v oblasti školství, ale jde také o investice, protože všichni se shodnou, že infrastruktura je velmi důležitá. Pokud nebudeme mít eh, podmínky, tak nemůžeme sportovat. A chtěla bych tedy vyzvat eh, v, eh, v programech zdůraznit infrastrukturní pro, projekty ve smyslu sportovní infrastruktury. Je třeba se bránit dopingu a ovlivňování výsledků zápasů, protože to jsou problémy, které nás ničí a je třeba je řešit na evropské a možná i celosté úrovni. A myslím, že tady můžeme sehna, sehrát významnou úlohu. Děkuji vám a chci vás podpořit. Myslím, že jsme tady všichni podpůrci, podporovatele vaší činnosti chci se zeptat, zda chcete na něco zareagovat, protože nebyly to jenom otázky, chcete reagovat, ale máme asi pět minut, to je problém. Můžete si vybrat, zda chcete něco odpovědět, ale velmi stručně, prosím. Podívejte se, já nevyužiji ani řečnickou dobu. Pane Takulo, chcete mluvit nyní po expertech? Je to... Děkuji, paní předsedky. Já myslím, já budu nyní skromným posluchačem a jsem takto s tím spokojen. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, chtěl jsem jenom říci, že ani nevyužiji řečnickou dobu, protože pan Takula chce naslouchat my jsme zde proto, abychom pomohli a to budeme dělat v následujících měsících. Na to se omezím. Děkuji. Já myslím, že dnes toto setkání ukázalo, jak potřebujeme silnou, otevřenou iniciativu, která bude zaměřena na určité aspekty, které jsou zásadní pro budoucnost sportu, pro jeho kredibilitu. Já myslím, že mnohé z věcí, které zde zazněly, budou pro zpravodaj a stínové zpravodaj cenné a spoleháme na spolupráci s komisí samozřejmě, s aktivní spoluprácí, ale nestrácejme ze zřetele ani naše experty, při práci na této zprávě, protože si myslím, že by to mohl být velmi, velmi důležitý dialog pro nás. Takže já vám děkuji za to, že jste přišli, děkuji všem kolegům a jsem si jistá, že se budou dále věnovat tomuto tématu. Žádné sporty nejsou méně důležité, já si myslím, že všechny sporty mají stejný význam. Takže teď děkuji a pozvala bych sem naše dvě výzkumnice. Pokud jsou už v sále, jsou tady, tak prosím, pojďte za předsednický stůl. Allora, noi abbiamo questa interessantissima... Máme zde tedy tuto velmi zajímavou studii, kterou jsme velmi chtěli, protože se ukázalo, jak je to téma dvojí kariéry ve sportu důležité. Prosím kolegy, kteří tady ještě zůstali, aby tady ještě půl hodinky vydrželi, protože to opravdu stojí za to poslechnout si tuto prezentaci.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 consentito. Allora, eh, io presento subito queste, le nostre... Já hned představím naše hosty. Máme zde dvě autorky studie, profesorka Laura Kapránika a doktorka Flavia Guidotti. Budeme mít 10 minut na to, abychom si vyslechli prezentaci a potom budou následovat naše příspěvky. Myslím, že se klidně můžete vybrat, jakým jazykem budete hovořit. Slidy jsou v angličtině. Takže uvidíte, jakým jazykem budete hovořit. Máte slovo. Děkuji, abych byla stručnější, budu hovořit italsky. Dnes budeme řešit problém vzdělávání a sportu a budeme toto téma řešit společně, i když v Evropě vzdělávání a sport jsou dvě zcela odlišná odvětví. Hovoří zcela jinými jazyky a velmi často nemají žádné kontaktní body, žádné průsečíky. Hovoří se zde o dvojí kariéře, protože dvoř, dvojí kariérou se rozumí především schopnost člověka kombinovat jednu či více kariér. V případě sportovce se jedná o sportovní kariéru a vzdělávání nebo pracovní kariéru, protože ne všechny sporty umožňují sportovcům, aby se uživili svou sportovní činností. Prezentace má sedm bodů, slidy jsou poměrně hustě popsány, já se je pokusím co nejstručněji schrnout. Nebudu se příliš zdržovat u role sportu, myslím, že to je vám všem jasné. Jen připomenu, že bez ohledu na ten hlavní sportovní svátek, který se odehrává v těchto týdnech v Evropě. Budeme mít možnost vidět spoustu, spoustu sportovních eh, událostí, které nejsou tak viditelné, ale které vyžadují od sportovců hodně času, hodně úsilí, aby se dostali na tu úroveň, na které jsou. A potom eh, s olympijskými hrami v Rio budeme mít tuto příležitost. Připomínám také, že zde máme nedávno zavedené olympijské hry mládeže. A to přináší spoustu pozitivních věcí, ale také je třeba zaměřit se na ochranu nezletilých eh, sportovců. Jednak jsou zde hodnoty národní identifikace, jednak sociální hodnoty. Nesmíme zapomínat, že mnozí sportovci hrají zásadní roli v sociálním životě, jako politici nebo jako manažeři. Takže sportovci, kteří byli schopni své vzdělávání skombinovat eh, s tím, že se učili takzvaným life skills, tak ti potom hrají důležitou roli ve společnosti. Další aspekt je ten, že schopnosti a dovednosti v oblasti sportu nebo tedy kompetence v oblasti sportu jsou normálně v rukou členských států. To znamená, že zde máme spoustu různých eh, situací. Využíváme nebo používáme vzdělávání a sport, eh, tyto termíny, směšujeme je, ale neuvědomujeme si, jak to vypadá v různých členských státech. Někde mají tělesnou výchovu už na základních školách, někde i dříve a jinde naopak vůbec nemají tělesnou výchovu ve školách. Takže jsou tam opravdu obrovské rozdíly. Myslím si, že je důležité nebo že by bylo důležité, kdybychom se zaměřili na evropské úrovni na hledání nových a inovativních řešení, a to i z hlediska sportu a vzdělávání. Abychom se pokusili v této oblasti prohloubit evropskou kulturu. Musím říci, že ten sportovní fenomén v současné době není jasný. Nejsou jasné termíny, nejsou jasné kompetence ani zodpovědnosti. Nemáme tím pádem ani jasná čísla, která by nám umožnila posoudit nebo identifikovat eh, celý tento fenomén, postihnout celý tento fenomén. Další aspekt, který musíme vzít v úvahu, je ten, že jednotlivec, ať už je sportovcem nebo není, je unikátem, unikem. To znamená, v okamžiku, kdy jej prohlásíme za sportovce, tak zapomeneme na to, že má nějakou minulost. Sportovcem, elitním sportovcem se člověk nerodí, vzdělává se, vychovává se, vyrůstá v něj. Musíme si tedy uvědomit, že důležité jsou všechny fáze, ten přístup, začátek sportovní kariéry, až vlastně po tu profesionální sportovní kariéru, která může být v jakékoliv okamžiku přerušena, třeba i nějakou traumatickou událostí. Je důležité uvědomit si, že je zde celý tento řetězec, celá tato souslednost různých fází. Musíme dát jednotlivcům možnost vzdělávat se, aby se byli schopni uplatnit na trhu práce bez ohledu na jejich sportovní kariéru. Toto je velmi pěkný slide, který prezentovala Skupina pro lidské zdroje Evropské komise. Pokud jde o vzdělávání, když rostou požadavky od základní školy přes střední až po univerzitu, tak sportovec si může vybrat. Buď si vybere, že bude pokračovat ve své sportovní kariéře a velmi často obětuje své vzdělání, tak to se často rozhodují muži. A nebo se rozhodne, že se bude vzdělávat pro budoucnost a tím pádem nejde za voláním svého sportovního talentu a naopak se rozhodne pro vzdělání. A tak často se právě rozhodují ženy. To znamená, že zde ztrácíme ve sportu spoustu ženských zdrojů a to je hrozná věc a pokud to nebudeme podporovat na úrovni vedení, kde jsou především muži, to musím říci, tak eh, těžko pochopíme, kam to povede. ve dvojí kariéře sportovců je zainteresována spousta subjektů. Samozřejmě v centru je sportovec, ale i spousta dalších lidí. Jsou tam rodiče, trenéři, sportovní činovníci, kolegové, spolužáci, spoluhráči, to všechno je velmi důležité. A k tomu se ještě doplňuje, přidává ta organizační dimenze. Školská organizace, sportovní organizace, pokud se zde tedy nevede dialog, tak prostě sportovec je pouze obětním beránkem a to rozhodně není správné. A pak zde máme dimenzi národních politik a evropských politik. Vy jste tedy na evropské úrovni, vy můžete kaskádovitým efektem se pokusit ovlivnit celou situaci prostřednictvím svých doporučení, protože politiky jsou v rukou členských států v jejich kompetenci. Není to tedy jeden člověk, jde tady o týmového ducha. Já jsem dělala týmový sport, chápu důležitost týmového ducha. Je to tedy týmová práce a dvojí kariéra je ještě týmovější prací, abych tak řekla, protože spojuje různá odvětví. V některých zemích, Rakousko, Belgie, Francie, Španělsko, Velká Británie, především Francie a Velká Británie, tam jsou opravdu skvělé příklady, programy dvojí kariéry. Tam máme olympijské medailisty, kteří jsou zároveň vysokoškolskými studenty. Nicméně těchto pět zemí nemá stejný přístup. To znamená, že zde neexistuje jednotný přístup k řešení tohoto problému. Musíme být otevřeni dialogu a musíme být schopni změnit svůj poměrně omezený pohled. Proto je důležité vytváření sítí a proto jsem velmi ráda, že jsem předsedkyní Evropské sítě sportovců, studentů. Tato síť byla založena v roce 2004, což byl Evropský rok sportu a každý rok naše síť organizuje výroční konferenci, kde ti, kteří koordinují evropské projekty, se sejdou a mají příležitost eh, pohovořit eh, o svých zkušenostech a výsledcích A tato síť eh, spojuje jak sportovní, tak i vzdělávací instituce. A je to místo, kde se střetávají tyto dva zcela odlišné světy. Tento rok to bude v Roveněmi, tam bydlí Santa Claus, eh, bude to v září. My si uděláme takový ten eh, seznam přání pro Santa Clause. Evropské politiky jsou různé, byly klasifikovány v roce 2010 ve studii, kterou Evropa zadala a ukázalo se, že jsou zde čtyři typy od států, které jsou regulovány centrálně, až po státy, kde není vůbec žádná regulace, kdy student, sportovec sám o samotě jedná o své situaci a nebo sám o samotě přijímá rozhodnutí. Je to situace, která se ovšem neustále mění. Třeba Rakousko, to je země bez regulace, nebo byla tedy země bez regulace, už se přizpůsobila. Jde o to, zda touto cestou půjdou i ostatní země. Jsou zde prostě různé systémy, i když byly rozděleny do těchto čtyř kategorií, tak to neznamená, že každá z těch zemí má stejný systém. Pouze říkáme, že stát reguluje odpovídajícími zákony situaci, že ji upravuje. Dvojí kariéra tedy silně závisí na národním školském systému, na národních sportovních politikách a na tom specifickém sportovním odvětví. Například sportovní hry v porovnání s bojovými sporty nebo v porovnání eh, s technickými sporty mají úplně jiná pravidla. I pro trénink, i pro soutěže. A to má velký vliv na dvojí kariéru sportovců. Další aspekt je ten, že student sportovec, který je jako takový uznán, je úplně jiný v každé zemi. Někde má právo na určité služby a na stejné úrovni jeho protivník v evropské soutěži nemá tato práva uznána ve své zemi. Potřebujeme tedy jasnou definici toho, kdo je student sportovec, jaké fáze musí projít, aby mu byl uznán tento statut studenta, sportovce a také jaké jsou kritéria pro jeho způsobilost. Další věc je, že i ta vzdělávací a sportovní cesta sportovce studenta není jednotná. Potřebujeme tedy velkou flexibilitu, a to jak od vzdělávacích institucí, což je těžké, protože je těžké najít nějaké alternativní řešení ale také od sportovní organizace. Dalším aspektem je to, že musí existovat proces kontroly, monitoringu vývoje tohoto fenoménu. A bohužel to v této chvíli nemáme. Chybí nám definice, chybí nám nástroje, chybí orgány. Protože ty orgány musí být externí. Jsou-li interní, v rámci vzdělávacího nebo sportovního systému, tak eh, nemohou být objektivní. Další klíčový aspekt je pochopit, jak probíhá certifikace. Máme různé projekty, bylo jich 18, financovala je Evropská unie, některé z nich ještě probíhají, některé jsou monitorovány. Ten monitoring musí probíhat na základě pilotních projektů, protože ty situace jsou zcela neporovnatelné. A já bych byla ráda, kdybyste to zařadili na svůj pořad jednání, kdybyste se tím začali zabývat. Další aspekty, protože vidím, že mi utíká čas, jsou nové studie, které financovalo Evropské společenství Jedna z nich se týká minimálních požadavků pro dvojí kariéru, pro služby dvojí kariéry a je velmi důležité, že znovu se zde říká, že se musíme zaměřovat na monitoring. Já tedy zdůraznuju ještě jednou tento aspekt. Poslední věc je sportovec migrant. To je ten, kdo musí na určitou dobu odjet kvůli tréninku nebo kvůli soutěži. A velmi často ztrácíme tuto osobu ze zřetele. Podívejme se na americký model. Tam je velká integrace mezi sportovním a univerzitním systémem a my se musíme snažit našim studentům usnadnit situaci. Vy jste hovořili o programu Erasmus plus sport. A to by mělo být cílem tohoto programu. Měli bychom se snažit zabránit tomu, aby ty programy specializované, nebo specializované programy nebyly pouze omezené. Když samozřejmě nějaký dánský sportovec získá olympijskou medaili a nebude to Ital, tak to může vyvolat určité nacionalistické tendence, ale jsme v Evropě, tak bychom se přesto měli přenést. Můžeme na tom pracovat společně. A poslední otázka jsou sportovní kvalifikace a kompetence. To je program, nebo tedy součást, kde Akademie působí teprve krátce, často federace akademii neuznávají a akademie neuznává federace. Myslím si, že by měl být veden dialog o těchto aspektech. Měli bychom všichni společně pracovat na tom, aby se ten systém optimalizoval a ten systém musí najít společného jmenovatele A potom další aspekt je monitoring. Chybí údaje. Bulharsko, Itálie, tam bychom potřebovali, aby existoval třetí subjekt, který poskytuje informace nejen o absolventech vysokých škol, ale také o tom, co budou potom dělat, co potom dělají. Pak zde máme Slovensko, to jsou úplně jiný, jiné zase systémy. Já si myslím, že sport je velmi důležitý, protože poskytuje neformální vzdělání, neformální vzdělání, které by mělo být uznáno i na školní a akademické úrovni. A to je zásadní bod, na tom byste měli pracovat. Zatím jsem o tom neslyšela ani slovo, bohužel. Je velmi těžké pochopit, jaké jsou jasné hranice, ale uznání neformální a formálního vzdělání, to musí být jednoznačné. Zeptejte se bývalých elitních sportovců, kteří dnes hrají zásadní roli ve společnosti. To je jeden z aspektů, na kterém bych chtěla, abyste pracovali. Doufám, že ho budete chtít i vy zdůraznit. To znamená, společné definice. Neexistuje žádná správná definice. Musíme se dohodnout na definicích nebo alespoň na základních definicích. Potom na nich můžete dále stavět. Stanovit minimální požadavky, zajistit monitoring, aby došlo k harmonizaci údajů. A znovu, zde bych byla ráda, kdyby proběhly pilotní projekty pro různá sportovní odvětví. Já některé navrhuji, například eh, pro volejbalovou, tedy basketbalovou federaci, abych jen ukázala cestu, kde hledat tedy řešení. A potom podpora národních sítí a mezinárodních sítí. Podporovat mezinárodní dohody a studovat eh, programy, které by byly zaměřeny na studenty, sportovce. Potom je třeba vést dialog mezi univerzitami, sportovními kluby a tak dále. Třeba taková čtvrtletní zpráva, to by mohlo být zajímavé. Já se mám k dispozici, já stejně jako diktorka Guidoty, pokud máte nějaké dotazy teď anebo později. Hovořila jsem příliš dlouho. Předsedkyně, bylo to velmi zajímavé. Děkuji paní profesorce Kapranika. Jasně vidíme, že potřebujeme rámec a tento výzkum nám jej poskytuje velmi explicitně a jasně. Vaše mnohostraná zkušenost, vy jste hrála co? Basketbal, ano, to mě napadlo. Uh, já jsem také hrála v národním týmu. Já jsem nehrála v národním týmu. Já si myslím, že to bylo velmi důležité, ta týmová hra. Týmový sport, hlavně pro ženy je to důležité. Máte tedy různé zkušenosti, jak z oblasti sportu, tak i z oblasti univerzitního vzdělání. Může nám to tedy poskytnout to, co nám chybí a já doufám, že v Takulově zprávě bude tento aspekt zahrnut. Jednak se zde hovoří o dostupnosti a jednak také o integritě a governance. Takže doufám, že je to horizontální téma. Vidím, že kolega Takula tady není, ale určitě se k němu tato informace dostane. Někdo z kolegů má poznámku, otázku k této studii? Zůstali tady jenom sportovci. Ano, já jsem fyzioterapeutka. Chtěla bych eh, říci, že zajímavé jsou také ty nejlepší postupy v oblasti tělesné výchovy, to znamená základní pohybová výchova ve školách a ve sportovních asociacích. To znamená, je třeba dát preferenci těm, kteří budou vyučovat eh, tělesnou výchovu a mají na to odpovídající univerzitní vzdělání. Mohou být také víkendové kurzy tělesné výchovy. Sezbíráme otázky. Ještě někdo z kolegů má otázku? Možná stručně. Eh, já skutečně vítám všechny ty informace, které tady dnes zazněly. Myslím, že sport, který je u eh, mladých lidí takovou vášní, může skutečně vést k profesi v budoucnosti, můžou se stát trenéry. A já během své sportovní kariéry jsem se eh, také snažil být aktivní na sociálním poli. A to pro mě byla skutečně velice užitečná lekce, jak se zapojit do různých místních komunit. E, já jsem byl trenérem sportovních týmů a posléze, když jsem e, opustil tu profesionální kariéru, tak jsem e, se věnoval učení motivace ve sportu. A podpora té dvojí kariéry je důležitá, ale není důležité podporovat jen vysokoškolské vzdělání, ale je důležitá ta podpora také v jiných ohledech. Je škoda, že už je takhle pozdě a v tuto pozdní hodinu probíráme toto eh, důležité téma, které zároveň souvisí s programem Erasmus a Erasmus+. Takže za mě rozhodně říkám, že tuto iniciativu vítám. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím stručně odpovědět. Samozřejmě vzdělávání je důležité na všech úrovních a školitelé by měli být dobře vzděláni. To je nezbytnost. Pokud jde o a já si uvědomuji, v čem spočívá ta otázka kolegyně poslankyně z Itálie. Je to specifický problém našeho státu a já jsem toho výsledkem, takže plně chápu, jaký je ten problém. Nicméně musím říct dvě věci. Například ve Francii jsou skvělé postupy ve školách eh, je tělesná výchova už od začátku. Od eh, vlastně mateřské školy je zde systém, ale ne nutně to musí být tento systém, pro který se rozhodneme, ale musíme se tím zabývat. Další aspekt je, v Itálii například jsme měli nedávno projekt, kdy jedna má kolegyně navrhla program, který teď byl přeložen do Němčiny a angličtiny a šíří se všude ve světě, jmenuje se Joy in Moving, takže v mnoha zemích můžeme najít příklady správných postupů. Teď pokud jde o vzdělávání instruktorů, trenérů, sportovních manažerů, všech těchto kategorií, které se snažíme monitorovat, nebo které vy jste se snažili monitorovat eh, v jedné studii, která bude nedá nebo zanedlouho publikována. Nemáme v Evropě jednotný standard. A já si myslím, že to je škoda. Měli bychom alespoň si říci, jaké jsou ty základní minimální požadavky. Myslím si, že se to dá zlepšit. Všechno se dá zlepšit, když budeme mít vzdělané lidi. Jak v oblasti sportu, tak i na univerzitní úrovni, ale nemusí to být pouze univerzitní vzdělání. Může to být klidně učňovské vzdělání, hlavně když bude kvalitní. A to potom dá jisté schopnosti a dovednosti. To je podle mě ten základní aspekt. Rád bych se navězal ravno na zadnje vprašanje. Tudi uh, o tem je govoril kolega Venta. Odvo... Děkuji, paní předsedkyně. Pan Venta hovořil o dvojí kariéře. A já s ním musím souhlasit tom, že je důležité sportovcům nabídnout možnost vzdělávání. To je opravdu důležité. Ve Slovensku například existují dobré praktiky, osvědčené postupy. My ve Slovinsku máme na středních školách programy, které jsou určeny právě sportovcům. Ve Slovinsku, eh, jak určitě víte, máme velice dobré lyžaře, eh, zejména sjezdové lyžaře. A tito sportovci mohou zároveň sledat sportovní vzdělávání, stejně jako vysoké, vysoké vzdělávání, vysokou školu. A to je velice důležité. No, Děkuji. Teď už jsme tady jenom my. Já bych ráda řekla, že náš zájem o tuto studii je skutečně velký. Ráda bych připomněla, že budeme mít ještě další příležitost o tom hovořit, protože bude prezentována Evropská agenda pro dovednosti. A my máme velký zájem o to, aby otázka těchto dovedností byla zohledněna a aby i takzvané soft skills byly i dnes uznány a aby byly srovnatelné v jednotlivých členských státech. My bychom chtěli, aby i ty sportovní zkušenosti, sportovní dovednosti byly zohledněny. Je to nástroj vy nám k tomu můžete říct, jaký je váš názor. Další otázka je monitoring. Když říkáte, že v tomto smyslu byla vydána mnohá doporučení, tak jakým způsobem by se to mohlo dělat, jakým způsobem a jaký orgán by za to měl být zodpovědný, protože i způsob eh, vedení sportu je různý v jednotlivých členských státech. Je třeba mít eh, podobná data a také subjekty, které by spolu mohly vést dialog. V mé zemi i jinde máme zkušenost se sportovci v armádě. Je to také dvojí kariéra, je to tam zohledněno, tam jsou trošičku zorganizovanější, abych tak řekla. A poslední věc, mám velký zájem o tuto síť EASE, e, kterou jste zmínila. Zda tato síť eh, publikuje nějaké dokumenty nebo zde má nějaké návrhy. Mohlo by to být pro nás velmi zajímavé. Víme, že před sebou máme ještě spoustu práce v této oblasti, aby se tyto zkušenosti nestratily, abychom nepřišli o možnost eh, mít sportovce, vrcholové sportovce, kteří, když skončí svou aktivní kariéru, mohli pokračovat, eh, aby zde byly nějaké dohody mezi školou a sportem. Potřebujeme silnější právní základ. Máme Lisabonskou smlouvu, máme ale i silnější právní základ. Eh, I komisař je zde jak pro, pro školství, tak i pro sport. Poprvé máme sport začleněn i v programu Erasmus+. Tady hovoříme teď o sportovcích, protože studenti, kteří se věnují sportu, se mohou účastnit eh, programu Erasmus bez problému. Ano, pokud jde o Slovinsko, máme skvělé vztahy s univerzitou v Loblani. Vím, o čem hovoříte. Bohužel, pokud jde o gymnázium, tam nemáme stejnou zkušenost. V Join Moving tam máme také část té aplikace, pokud jde o monitoring. My společně s federacemi se snažíme zjistit, zda to funguje. Předložili jsme projekt teď Evropské komisi v rámci programu Erasmus. Plus eh, uvidíme, zda to projde nebo neprojde. Pokud jde o tu naši síť EAS, tak eh, my jsme psali, napsali také práci, která vysvětluje, co to vlastně je EAS, společná Máme zde společnou eh, programovou iniciativu Evropské komise Healthy Diet and Healthy Life. Společná programová iniciativa. Bohužel má tam tři pilíře. V jednom pilíři byla fyzická aktivita, která byla omezená, ve druhém a ve třetím pilíři už to vůbec není. Já jsem pracovala v tom prvním pilíři, tam jsme uh, vypracovali krásný rámec, kam patří také governance, dvojí kariéra, spousta dalších věcí. Mohlo by to být zajímavé pro váš výbor. Já vám pošlu ten vědecký dokument, můžeme o tom hovořit. Problém je, že ve druhém a ve třetím pilíři už to neexistuje, protože tam už je jen stravování dieta, food, food dieta. Takže já s tím souhlasím, je to důležité. Strava je důležitá, ale pokud hovoříme o fyzické aktivitě, v souvislosti se zdravým a aktivním životem, tak bychom tam jako sport prostě měli patřit. V Evropě se hovoří o fyzické aktivitě, někdy se hovoří o sportu, někdo o něčem jiném, takže bychom se na to měli konečně dohodnout. Sport by měl být univerzální jazyk, ovšem zdá se, že hovoří různými jazyky, různými dialekty, takže já vám děkuji za tuto ilustraci, bylo to velmi zajímavé. Naschledanou, děkuji za to, že jste přišli, i když eh, to bylo trošičku delší, než jsme čekali. Ještě vám řeknu, než se rozloučíme, že se sejdeme 13. července a budeme mít eh, schůzi také 14. července dopoledne od 9 do 12.30. To bude naše poslední schůze před letní přestávkou. Já děkuji všem kolegům, kteří tady zůstali až do konce. A i když je červenec nebo bude červenec, tak prosím, přijďte všichni na naši příští schůzi, máme před sebou ještě spoustu práce.